Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové, milí kolegové. Vítám vás na dnešním zasedání našeho výboru pro zahraniční věci. Doufám, že se vám líbilo včerejší jednání. Je mi jasné a z jasných důvodů jsou někteří němečtí kolegové trošičku více zaměstnaní, protože je jasné, že na Jamajku se nepoletí. Tak a přecházíme tedy k bodu 7. Takže jde o doporučení Radě, komisi a ESVČ k Hongkongu 20 let po předání. A pan Alan Smith, Alan, chcete něco říci? Ano, velmi, velmi stručně. Děkuji, velmi stručně. Ano, ano, je pravda, že němečtí poslanci toho mají trošičku více na práce, ale mohli to být také samozřejmě i britští poslanci. Dneska je ten den opravdu komplikovaný. Já jsem opravdu velmi rád, že se nám podařilo intenzivně spolupracovat v souvislosti s touto otázkou. Myslím si, že to je skvělá příležitost, jak se Evropský parlament může věnovat této záležitosti, protože Hongkong je opravdu strategickým partnerem pro nás, stejně jako zbytek Číny. Eh, samozřejmě mi bylo dobré a nám se to naštěstí podařilo, že v této zprávě jsme se drželi vytvořili opravdu jednotné politiky eh, v této záležitosti. Děkuji také skvělému sekretariátu, děkuji také Pavlovi z našeho pracovního týmu a všem ostatním členům našeho pracovního týmu a jsem velmi rád, že tady dnes můžeme o tomto dokumentu hlasovat a doufám, že se to podaří. Díky, díky, díky, Alne Smithy. Žádné další připomínky. GUE chce jmenovité hlasování k 47. Eh, a 98. Tak, můžeme přejít k hlasování. Trojka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 47, jmenovité hlasování, eh, tak jak si to vyžádalo GUE, hlasujeme. Hlasujeme, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 20 ku 22. 48 pro, proti, zdrželi se. Tak to si ověříme. 48. Ověřujeme si 48. Dobré ráno, jo. Hlasování o konce. Takže 20 ku 25 je zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 5. Kdo pro? Proti zdrželi se přijato. 52. Takže 52 pro. Proti zdrželi se. Tak to si uvěříme a hlasujeme elektronicky 52. Já jsem si myslel, že to je zamítnuté, ale ověříme, takže hlasujeme. Hlasování je u konce. Ano, ano, opravdu zcela jasně zamítnuto. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Tak to si také ověříme. Hlasujeme, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Takže 26 k 18. Takže 56 tedy pro, proti, zdrželi se. Přijato. 57. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 58. pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 59. pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh číslo 1, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 61 pro, proti, zdrželi se. Tak to si ověříme. 61. Hlasujme, prosím. Michel, chcete k tomu něco říci? Ne. My jsme čekali na Joa, takže teď můžeme počkat na Michela. Hlasování je u konce. Takže zamítnuto 26 19. 62 bude pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 oddělené hlasování, které si vyžádal pan zpravodaj, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 7, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se. Tak to si ověříme 73, hlasujeme. Hlasování u konce 23 ku 2 a 20. Přijato. 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 80 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 8, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pan Leinen a pan Picula. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 85, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 87 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tak si to ověříme. Dobrá, takže 87. konec hlasování. 24 ku 21. A teď jsme u 88. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Tak, to si ověříme. 88. hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto 24 ku 23. 89, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 9, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se. Tak to si ověříme 95. -ku. Hlasování je u konce zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se. Tak to si ještě ověříme. Ověříme si 96. Hlasujte. Tak je nás 49, hlasování je u konce. 19 k 29. K 29. Takže 97 bude pro, proti, zdrželi se, přijato. 98 jmenovité hlasování hlasujeme. Hlasujme. Hlasování je u konce zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se přijato. A teď ještě úvodní ustanovení, takže Ačko, dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pětka, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A trojka nebyla přijata, takže jsme měli hlasovat ještě o čtyřce. Takže čtyřka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se. Tak to si ještě ověříme. Šestka hlasujeme. Hlasování je u konce, je to celé jasně zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se. Tak to si ověřím ještě devítku, hlasování pro započato, hlasujte. Hlasování je u konce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 to si ověříme. 35. Ještě jeden chybí. Hlasování je u konce. Tak přijato. Tak, 39 pro, proti, drželi se. Přijato. A zamě- tak to si ověříme. Takže 39. Ověřujeme elektronicky. Hlasujte. Konec hlasování zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se přijato, 37 pro, proti, zdrželi se přijato, 38 pro, proti, zdrželi se přijato, 40 pro, proti, zdrželi se přijato, tedy pardon, zamítnuto a teď úvodní ustanovení jednička pro, proti, strželi se přijato a teď závěrečné hlasování o textu v pozměněné podobě hlasujeme. Konec hlasování 45 ku 5 blahopřejeme. Blahopřejeme panu zpravodaji a teď se dostáváme k osmičce. Gender equality and... <clears throat> Téma je ženy, rovnost žen a mužů, spravedlnost v oblasti e, klimatu. E, je zde, prosím, Pan Panzery, zpravodaj, ano, jste tady, takže pane Panzery, byla znesena otázka od pana kolega Gala, co je spravedlnost v oblasti klimatu. Můžete nám vysvětlit, co se tím myslí předtím, než budeme hlasovat? È già la decima volta che lo spiego a Galer e lui non riesce a capirla, quindi non è colpa mia. Ano, pokusím se to znovu vysvětlit, ještě to eh, vzhledem k tomu, že to se zdá, že to nikdo nechápe, ale moje, eh, jaksi, eh, moje chyba to není, že to nechápete. Stačí vám tato odpověď? Pokud ano, budeme tedy rovnou hlasovat. Pane Panzeri, chcete ještě něco říci? Nechcete, můžeme tedy pokročit, postup, přistoupit k hlasování. Kompromisní návrh jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 problém? So in the meantime we go to compromise. O co jde? Nějaký problém? Pokud ne, tak kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, je to číslo 70. Otevírám a zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrž, zdrželi se, ověříme, ověřujeme 69.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 Končím hlasování. Přijato 54 ku 44. Gratuluji pan Panzerimu. Right. It's 9.30. Nyní je 9.30 <clears throat> a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je tady pan Velvyslanec není zatím, takže počkáme pár minut. Děkuji. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, we now... Dámy a pánové, kolegové, dostáváme se k bodu číslo 9, což jsou informace ze 14. samitu EU-Indie, který se konal v Dili 6. října tohoto roku. Jak si vzpomínáte jistě, náš parlament opakovaně zmiňuje potřebu eh, hlubokých vztahů v rámci strategického rámce z roku 2014 4 a skutečně jsme zjišťujeme, že vztahy získávají novou dynamiku po 13. samitu v březnu loňského roku. Toto je důležité, protože Indie a Evropská unie jsou dvě největší demokracie ve eh, světě a mají odpovědnost za globální demokratický pořádek. Dnes budeme hovořit o pokroku, kterého bylo dosaženo v našich vztazích na 14. tom nedávném summitu, který se konal 6. října 2017. Vítám naše dva eh, řečníky, eh, tedy dvě řečnice, její eh, excelenci paní Gatry Isarkumar, která je velvyslankyní Indie do, v EU, Belgii a Lucembursku a také paní K zástupkyni ESVČ, která má na starosti Jižní Asii a regionální záležitosti. Um, nejdříve tedy dávám slovo paní velvyslankyni. Děkuji, pane předsedo Alistře. Vážení poslanci, je mi velkou ctí, že mám příležitost uh, říci několik slov o nedávném summitu EU uh, Indie. Je to poprvé, kdy se setkávám s tímto výborem a tudíž bych ráda začala tím, že velmi upřímně poděkuji za eh, hlasování a za to, že jste eh, dali zelenou usnesení, které bylo přijato 13. Eh, září Toto usnesení je velmi konstruktivní, velmi eh, dobře vystavěné a na informacích založené, na výzkumu založeném um, zprávě a, která, a toto usnesení vlastně nastavilo tu cestu summitu, který se uh, konal 6. října. Já jsem měla možnost se osobně setkat s některými členy výboru a poděkovat jim osobně, ale využívám této příležitosti, abych zmínila uh, i Eh, to, že tento, eh, toto vaše usnesení bylo velmi přínosné. Samotný summit byl jednodenní summit 6. října a ten vlastně podpořil celou eh, řadu té dobré práce, a um, úsilí. Byli tam uh, předsedové, uh, předseda komise Juncker a předseda rady um, pan Tusk, kteří se setkali s našimi představiteli, buď je navštívili před samým jednáním, tedy s ministerským předsedou, a ty rozhovory byly velmi podrobné. My v Indii, a jsem si uh, Eh, vědoma toho, že ESVČ Evropské komise sdílí ten názor, že ten summit byl velmi úspěšný a vlastně otevřel novou kapitolu ve v rozšiřování dialogu, rozšiřování angažovanosti a společného úsilí. A na základě společného 53 odstavcového prohlášení, které se týkalo mnoho oblastí lidské činnosti, vesmírná spolupráce, spolupráce v oblasti jaderného výzkumu, spolupráce v boji proti radikalizaci a terorismu. Samozřejmě obchod byl též velmi výrazně zastoupen v tomto závěrečném prohlášení a hovořili jsme vlastně o všech otázkách regionu regionální i globální důležitosti společného zájmu a společných e, obav. A tento e, summit e, také přinesl rozhodnutí o tom, že rozšíříme záběr spolupráce a budeme řešit některé věci i jako strategičtí partneři, a to včetně obchodu. V oblasti obchodu jsme se rozhodli, že, nebude, že neponecháme obchod jenom na vztazích prodávající, kupující, ale že budeme v oblasti obchodu předvídat oblasti, kde by mohlo nastat nějaké narušení hladkého průběhu obchodu, narušení obchodu, že je budeme předvídat a předjímat strategickým způsobem, že předem se budeme připravovat na tyto situace, projednávat vyjednávat to, tak aby k těm narušením obchodu eh, docházelo jenom minimálně nebo měly minimální dopady. Měli hned po summitu jsme eh, zorganizovali následná, následná setkání s eh, SVČ, a máme celý seznam delegací, které se chystají do Indie, máme jasný pracovní program těch následných kroků a plánujeme práci na strategii, která by měla jasně říci, co, čeho chceme dosáhnout do příštího summitu. A příští summit se pravděpodobně bude konat eh, v Bruselu a my se na ten summit velmi těšíme z mnoha důvodů a těšíme se také na návštěvu ministerského předsedy. Eh, ta atmosféra na setkání byla vynikající a ministerský předseda vyslovil představitelům EU, tedy předsedům, komise a rady eh, to, že vztahům s EU a tomu strategickému partnerství přikládá zvýšenou důležitost. My považujeme Evropskou unii za velmi důležitý pilíř stability Eh, hráče či faktor ve stabilitě v tom proměňujícím eh, se světě. Eh, pilíř, který nese celou část té globální odpovědnosti a také systém demokratický, který sdílí stejné hodnoty jako my, a to je pluralita, multikulturalismus a transparentní systém zprávy věcí veřejných, právní Eh, zásady právního státu a tak dále. A v daném okamžiku, když dochází na mezinárodním poli k mnoha, mnoha mm, důležitým krokům, je toto, ty jsou tyto sdílené hodnoty o to důležitější. Obě strany se těší tedy tak, jak to vyslovil ministerský předseda a sdělil to pře, eh, předsedům komise i rady, že považuje partnerství mezi oběma stranami za vzájemně eh, prospěšné, protože EU je pro Indii největším obchodním partnerem, má tudíž Indie velký zájem na úspěchu evropského projektu a máme také eh, důvody podpořit tento eh, projekt a přát mu hodně úspěchů. <clears throat> Ministerský předseda také zmínil to, že summit vlastně nastaví program toho posilování vztahů do budoucnosti. Ehm, já bych eh, upozornila znovu na to společné prohlášení o 50 eh, třech odstavcích, eh, které, se kterým bych doufám, že se seznámíte a ráda uslyším, pokud byste vnímali, že je potřeba v některých bodech rozpracovat. Now... Děkuji vám, paní velvyslankyně. A nyní na 10 minut SVČ. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych se chtěla omluvit. Pan ředitel to dnes nestihl a já proto zastupuji eh, ředitele našeho oddělení, který původně potvrdil účast na vaší schůzi. Paní ředitelka je však nyní v Bangladeši, kde doprovází Federiku Mogherini, která byla v neděli na návštěvě Bangladéše. Takže omlouvám se za tu změnu eh, na poslední chvíli. Jsem velice ráda, že tu mohu být a sedět vedle paní velvyslankyně. Já bych chtěla vyslovit naprostý souhlas s vaším hodnocením atmosféry summitu, která byla v skutku konstruktivní a summit proběhl ve skvělé atmosféře. Tento 14. summit dosáhl významného pokroku eh, v uzavření strategického partnerství na základě značně společné eh, agendy eh, bilaterální spolupráce, ale také shodným, shodný přístup ke globálním výzvám. Indický premiér explicitně prohlásil, že byl učiněn značný pokrok a že vítá proaktivní přístup Evropské unie k rozvoji strategického partnerství a k využití jeho plného potenciálu. Summit byl tedy pozitivní, konstruktivní a vedl k výsledkům. Jak už říkala eh, paní velvyslankyně, ten dokument se závěry summitu je velice dlouhý. a společné prohlášení pokrývá všechna témata naší eh, dvoustrané spolupráce. Shodli jsme se na třech eh, různých společných prohlášeních ohledně boje proti terorismu, ohledně klimatických změn a čisté energie a ohledně chytré a udržitelné urbanizace. Dohodli jsme se také na posílení spolupráce v bezpečnostní oblasti, zejména v boji proti terorismu, který je naší společnou velkou prioritou a e, také v kyberbezpečnosti a v námořních záležitostech e, a v oblasti odzbrojení a nešíření zbraní. Spolupracujeme e, například v boji proti radikalizaci na internetu a věnujeme se budování kapacit. Rozšíříme také spolupráci na multilaterální úrovni zejména v globálním fóru boje proti terorismu GCTF a v, v Task Force pro finanční akce FATF. Na samitu jsme diskutovali o globálních výzvách, už jsem zmínila nešíření zbraní, ale také lidská práva, migrace, klimatická změna, G20 a VTO a reformy těchto organizací právě tak o zahraničně politických záležitostech, které byly eh, středobodem diskuze na během pracovního oběda. Mezi regiony, o kterých byla řeč, patří Bangladeš, Nepal, Pákistán, Afghánistán, Sýrie, Irán, Severní Korea, ale také Afrika, e, mírový proces na Středním východě a Turecko. Shodli jsme se například na rozšíření spolupráce e, ohledně Afghánistánu, ale také ohledně Afriky. Pokud jde o obchod a investice, Obě strany se shodly na tom, jak postupovat dále a na základě probíhajících úsilí o včasné znovu spuštění vyjednávání o dohodě o volném obchodu, tak dalším krokem eh, je setkání eh, Cecilie Malmström s indickým protějškem v Marrakeši a právě se sešli minulý týden v Novém Dílí i vyjednavači o dohodě o volném obchodu. Indická strana měla značné obavy ohledně požadavků na bezpečnost potravin, e, zejména pokud jde o import rýže basmati. Tyto obavy ale byly odstraněny velice konstruktivně a tady bych chtěla poděkovat také paní velvyslankyni za její velice aktivní roli v nalezení řešení tohoto problému. Shodli jsme se tedy e, na balíčku zmírňujících opatření, která chrání zájmy Evropské unie, e, zejména zdraví spotřebitelů, e, tak jak se jim zabývá nařízení komise o tricyklazolu, který se používá při výrobě rýže basmati. Bohužel zatím e, nebylo možné získat souhlas Indie se zřízením, e, se zavedením ekonomického dialogu na vysoké úrovni. Stále to považujeme za užitečný nápad, který by bránil e, narušování obchodu, takže budeme dále vyvíjet úsilí tímto směrem. Návrh je stále ještě na stole, protože se domníváme, že to je něco, co našemu partnerství chybí. Tento dialog by se mohl zabývat také otázkami investic, které jsou v oboustraném zájmu a mohl by poskytovat strategickou dynamiku k prosazování naší agendy. Teď se dostanu k těm třem odděleným společným prohlášením. V podstatě eh, společné prohlášení o čisté energii a klimatické změně eh, stvrzuje náš závazek plně implementovat pařížské dohody a eh, vyjadřuje naše odhodlání k posílení spolupráce v několika oblastech. Eh, ohledně zeleného coolingu, solární energie, eh, skladování energie, eh, solárních pump, elektrické mobility a obnovitelných zdrojů. Indie je dlouhodobým partnerem Evropské unie v boji proti klimatickým změnám. Nedávno proběhla schůze s Kanadou a my spoléháme na náš silný vzájemný vztah ohledně klimatických změn. Spolupráce v rámci Mezinárodní solární aliance bude také e, prohloubena, k tomu podnikáme kroky. A e, Mezinárodní solární e, aliance, respektive její zahajovací akce byla odložena, nicméně těšíme se na účast na této akci a Evropská unie se také snaží o navázání klimatického dialogu, na čemž eh, jsme se s Indií shodli, takže budeme pracovat na tomto cíli. Pokud jde o společné prohlášení o partnerství v oblasti inteligentní a udržitelné urbanizace. Tady jsme vytyčili priority a cíle rozšířené spolupráce v oblasti rozvoje měst Evropská unie eh, je už teď eh, v eh, tomto sektoru velice aktivní a zapojuje místní orgány a městské orgány v Indii, šíří osvědčené postupy a podporuje integrovaný management měst. Podporuje ale také klimatické akce a zlepšování základních městských služeb, jako je voda a hygiena a také zpracování pevného odpadu. U příležitosti tohoto samitu Evropská investiční banka podepsala první tranši 500 eh, milionů euro eh, na metro v Bangalore, což je už eh, druhá půjčka na městskou dopravu po té první, která byla podepsána na samitu 2016, což bylo metro v Laknau. Pokud jde o výzkum a inovaci, eh, summit potvrdil snahu obou stran o rozšíření spolupráce a eh, a bylo, byla podepsána implementující opatření Evropské komise a Rady pro vědecký výzkum. To je ustanovení, které značně usnadní spolupráci talentovaných indických vědců e, s Evropskou e, vědeckou radou a e, získa, usnadní přístup k jejím grantům. Byla také spuštěna vlajková iniciativa ohledně vody. Pokud jde o letectví, eh, Indie oznámila, že brzy eh, bude připravena eh, realizovat horizontální dohodu o letectví z roku 2008, což znamená, že Indie eh, uznává eh, evropský princip designace, což vytváří rovné podmínky pro evropské a indické operátory. Pokud jde o migraci, premiér Modi podpořil úsilí OSN o globální kompakt a obě strany znovu stvrdili potřebu implementovat společnou agendu migrace a mobility, e, která byla dohodnuta na samitu v roce 2016. Indická strana má zejména zájem o evropský systém modrých karet. A v neposlední řadě summit zdůraznil e, důležité, důležitost e, interakce mezi evropskými parlamenty a indickým parlamentem a e, byla přivítána zpráva o evropských politických vztazích e, s Indií a její doporučení o zintenzivnění e, vzájemných styků indických a evropských parlamentních delegací. Chtěla bych poděkovat vašemu výboru a zpravodaji panu Predovi za přípravu zprávy. Mohu vám také s potěšením oznámit, že došlo k pozitivnímu vývoji e, ještě po summitu a pracovní program komise e, na rok 2018 předpokládá posílení vztahu s Indií a velice brzy začneme pracovat na společném sdělení, které bude obsahovat prvky nové e, evropské strategie pro Indii, která by měla být přijata v roce 2018. Tím také tedy odpovídám na žádost Evropského parlamentu obsaženou v příslušném usnesení. To je tedy ode mě vše prozatím a těším se na další výměnu názoru s vámi. Děkuji vám. Thank you, Ambassador. Thank you, Madame de Latre. Colleagues, we have... Děkuji paní velvyslankyně, děkuji paní Delatr. Tak máme ještě půl hodiny zhruba na diskuzi. A e, prosím vás, abyste dali najevo, chcete-li něco říci. Máme tři žádosti o slovo momentálně. Pan Preda, pan Van Orden a pan Buchner. Někdo další? V tom případě navrhuji, abychom nejprve dali slovo panu zpravodaji Predovi a potom e, předsedovi delegace pro Indii, panu Van Ordenovi. Prosím, e, omezte se na pět nebo šest minut. Prosím, Kristiana. Děkuji vám moc krát, paní velvyslankyně, za to, že jste přišla na naši schůzi. Nejprve mi dovolte eh, přivítat tuto příležitost k výměně názorů o summitu, který nedávno proběhl. Jak už naši hosté eh, prohlásili, tento 14. summit byl nesmírně důležitý protože potvrdil závazek Evropské unie i Indie k posílení strategického partnerství. Stalo se tak po čtyřech letech mlčení. A nyní jsme tedy tento závazek znovu stvrdili. A naše instituce si velmi přeje další rozšiřování tohoto partnerství, protože by bylo ku prospěchu eh, obou stran. A tento summit je bez pochyby krokem správným směrem a vdechne našemu partnerství nový život. Pokud jde o zahraniční a bezpečnostní politiku, tak ty eh, byly ústředním bodem diskuze, která proběhla v Novém Dilí. A já eh, mám velkou radost, že eh, ve společném prohlášení se tohoto tématu týká mnoho eh, odstavců. Je tam také pasáž o boji proti terorismu, která byla ve zprávě, kterou přijal Evropský parlament v září, takže jsem velmi rád, že jsme na stejné vlnové délce. Mám pro naše hosty otázku. Říkáte, že summit byl úspěšný, ale v tom případě eh, bych se rád zeptal. Jak bychom mohli pokročit ještě dál? Eh, je v... Domnívá se Evropská unie, že by v těch závěrech něco chybělo, co bychom tam rádi viděli? To se ptám Evropské služby pro vnější činnost. A právě tak se ptám paní velvyslankyně, je tam něco, co byste v tom textu rádi viděli, ale chybí to tam? Potom k dohodě o volném obchodu. Zmínili jste se, že paní Malmström se setkala před několika dny se svým indickým protějškem Přáli byste si nějakou jasnou cestovní mapu těchto diskuzí? Myslíte si, že máme k této cestovní mapě blízko? Určitě budou probíhat i další schůze, ale eh, nic, co by představovalo pokrok. A potom mám konkrétní otázku pro paní velvyslankyni. Jak to vypadá s krizí Rohingů? Má nějaký vliv na váš vztah s Bangladeší a s Myanmarem? A myslíte si, že na základě závěrů summitu by Evropská unie a Indie mohly koordinovat humanitární pomoc? A bylo by možné najít politické řešení této krize? Myslíte si, že naše partnerství eh, v této krizi sehrává nějakou roli? Děkuji. Jeffrey Van Orden, prosím. I don't know why Dan chose to speak French. Já nevím, proč se Dan rozhodl, že bude hovořit francouzsky. Výborně. V první řadě bych rád přivítal Ří excelenci paní Kumar jako velvyslankyni Indie. Musím říci, že opravdu jde ve fantastice nebo následuje skvělý směr, který nastínil její předchůdce, to znamená, že se i nadále setkává s námi, účastní se společných jednání. Přišla také jako řečnice na naší konferenci o mezinárodních vztazích a vztazích mezi EU a Indii. Také jsme oslavovali mnohokrát eh, v rámci našich společných aktivit eh, v parlamentu. Chci upozornit, že v 16 hodin dnes eh, máme setkání jeho, východně, jeho východních eh, států Ázie. A paní velvyslankyně se tohoto setkání také bude účastnit a budeme hovořit o budoucnosti právě jeho východní Asie a celého regionu. Takže děkuji, děkuji mnohokrát paní velvyslankyně Víte, eh, v Indie by opravdu měla být jedním z nejdůležitějších strategických eh, partnerů pro eh, Spojené národy, stejně jako pro Evropskou unii. Nicméně, nadále to vypadá tak, jako kdybychom k Indii přistupovali, jako kdyby to byl stát někde na okraji našeho zájmu. Přitom je velmi důležitý z uhlu pohledu e, jaksi obchodu, společných zájmů, e, kyberzločinu, boje proti terorismu, e, oblasti obnovitelných zdrojů energie, vody. Všechno toto jsou témata, která jsou zcela zásadní a klíčová pro nás a jsou to témata oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat a díky tomu také si můžeme uvědomovat, jak skvělý fantastický stát Indie je a bude to opravdu celosvětová velmoc. V blízké budoucnosti má také nejrychleji rostoucí ekonomiku v celém regionu. To znamená, že tady musíme opravdu udělat daleko více, angažovat se daleko více. Eh, měli jsme opravdu velmi mnoho velmi plodných setkání, setkali jsme se také s panem Gaojem, s mnohými představiteli na nejvyšší úrovni, když jsme tedy pobývali v Indii a musím říct, že se všechna tato setkání odehrávala ve velmi přátelském otevřeném duchu. Také jsme se setkali se zástupci průmysl, kdy jsme zaznamenali opravdu velký pokrok i v oblastech, jako je Bangalore. Tady hovoříme opravdu o technologiích nejvyšší úrovně. Tady je opravdu toho tolik, tady je tolik věcí, které bychom ještě mohli udělat, na kterých bychom mohli spolupracovat s Indií. Hovořili jsme o té vrcholné schůzce, o summitu a dnes jsme se setkali také proto, abychom pohovořili o závěrech či výsledcích Eh, tohoto summitu. I z toho důvodu Evropská investiční banka se rozhodla přispět 500 miliony eury na výstavbu metra v Bangalore. Ano, ty závěry Eh, se summitu obsahují 53 odstavců a eh, více jak 10 eh, stránek textu. Ono by to bylo bývalo bylo lepší, kdybychom to byli schopni schrnout třeba na dvě stránky, aby to byly ty klíčové výroky. Samozřejmě je tady mnoho oblastí spolupráce, ale neustále se vracíme vlastně k otázkám bilaterálního obchodu a investic. A já jednoduše nerozumím, jak je to možné, že se v této oblasti nám nedaří dosahovat většího pokroku. Začali jsme už v roce 2007 eh, a já už jsem o tom hovořil eh, s paní Slenkyni i vlastně prostřednictvím eh, toho jazyka, který užíváme, tak tady v podstatě velmi často, nebo hlavně co se týče toho summitu BTI, a tak je to trošičku jako hovořit o, o dalším jednání. A já se ptám, neexistuje tady dostatečná vůle k nějaké komplexní dohodě, nejsme dostatečně ambiciozní, anebo bychom se měli trošičku stáhnout a radši uvažovat o nějaké méně ambiciozní dohodě, anebo bychom měli spíše se zaměřit na odvětvová, eh, odvětvové dohody a vyjednávání. Uh, Paní velvyslankyně, vy opravdu pracujete fantastickým způsobem. Spolu, ten způsob, jak s námi spolupracujete, je opravdu velmi ocenění hodný a jsem si jistý, že tady těch příležitostí máme velmi mnoho a musíme opravdu něco s tím udělat. Pan Medi je velmi dynamickým ministrem Indie. On se opravdu snaží dosahovat většího pokroku a rozjet jaksi ještě větší eh, růst v Indii. Takže já vám v každém případě děkuji. Děkuji, děkuji panu Jeffreymu van Onnovi. A teď tady máme ještě tři kolegy, pan Buchner, Tanak a ještě někdo další. Takže já bych navrhnul, protože chceme, aby paní velvyslankyně a zástupkyně SVČ měli dostatečný čas na odpovědi, takže první bude hovořit pan Foy. Děkuji. Děkuji, děkuji paní velvyslankyně. Pokusím se tu jednu jedinou otázku, kterou mám, stručně schrnout do méně jak pěti minut, stejně tak, jako učinil můj předřečník. Mám tři minuty, ano, vím to. Rád bych věděl, protože hovoříme o klimatických změnách. Eh, vy jste to také zmínila ve svém úvodním eh, slově a chci vědět, do jaké míry se o klimatických změnách hovoří hlavně či konkrétně ve světle těch nedávných příběhů či případů, které známe z Indie v souvislosti se znečištěním, protože víme, že to znečištění už prostě opravdu dosahuje neúnosné míry. A také bych rád poukázal na to, že Indie v porovnání s Čínou ne nevynakládá dostatečné nebo tolik eh, energie a investic do alternativních zdrojů energie, jako je solární či větrná energie, anebo o tom prostě my tady neslyšíme, nemůžeme se dozvědět, anebo jakým způsobem to vnímáte vy i jaksi možnou spolupráci s EU, i ve světle tedy toho, jaké snahy vyvíjí v tuto chvíli Čína, anebo mohli bychom my být opravdu důležitým partnerem při řešení těchto otázek, protože samozřejmě můžeme hovořit o spoustě těch fantastických eh, oblastí spolupráce, o kterých hovořil můj předřečník, ale pokud nebudeme schopni se vypořádat s těmito negativními dopady klimatických změn, tak vlastně nic z toho, co bylo zmíněno, nebudeme schopni splnit. Takže pokud byste se k tomu byla vyjádřit, mohla vyjádřit, byl bych vám velmi vděčný. Děkuji. Děkuji mnohokrát a pan Tanok, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád přivítal a poděkoval paní velislankyně Kumar za angažovanost a práci. I Já jsem se s ní setkal už před měsícem eh, ve Štrasburku. Před 18 lety jsem byl jedním ze zakladatelů skupiny Přátel Indie. Ještě předtím, než tento parlament měl svůj vlastní, měl svoji vlastní delegaci, eh, která se zabývá našimi společnými vztahy. To znamená, že tato skupina už se stala v podstatě eh, nepotřebnou, ale já jsem i nadále nadále samozřejmě dělal všechno pro to, abych podporoval a posiloval vztahy mezi Evropskou unii a Indií. A mám e, otázku, co se týče tedy té dohody o obchodě a investicích, která e, se opravdu tak dlouho táhne, nebo minimálně v tisku se objevila zpráva, že jedním z problémů je spojené království. To znamená, co se týče tedy požadavků na, pro, na víza pro odborníky a experty z oblasti IT, kteří by mohli přejít pracovat do Spojeného království. Samozřejmě, že zatím stály také obavy v podstatě velkých eh, právních eh, společností, které by se mohly dostat na rozvíjející se indický trh, který je v tuto chvíli velmi dobře chráněn. Takže můžeme dojít tedy k závěru, že v podstatě Brexit v roce 2019 zlepší možnosti EU 27 český, eh, členských států Evropské unie k dosažení jaksi eh, konce této dohody o obchodu investicí. I já bych rád poděkovala paní velvyslankyni za to, že k nám přišla a je tu proto, aby odpověděla na naše otázky. Mám dvě otázky. Já jsem 30 let učil na jedné z největších univerzit v Německu a já jsem v během této 30 leté praxe se nesetkala ani s jediným indickým studentem na postgraduální úrovni, ani s jedním indickým studentem. Tady si myslím, že něco s tím je třeba udělat. Ale naopak, eh, samozřejmě, když němečtí studenti odjedou studovat do Indie, tak eh, je také není vidět. To znamená, myslím si, že ten problém není tak zásadní, nicméně eh, u nás prostě nemáme žádné indické studenty. Já se ptám, zdali je to možné zlepšit, je to možné změnit? Eh, za druhé, za pár eh, týdnů odjedu do 11, na 11. konferenci VTO do Buenos Aires a já jsem slyšel, že se bude hovořit o starém indickém návrhu o potravinové bezpečnosti a soběstačnosti a e, um, prý to má být na pořadu jednání na této konferenci. Můžu tedy počítat s tím, že nás Indie bude podporovat, že bude opravdu stát opravdu za svým stanoviskem. To znamená, že bude s námi stát proti velkým národům a že se nám společně podaří ten problém vyřešit. Děkuji. Děkuji, pane Buchnere, pane profesore. A Ptám se zdali někdo z vás ještě chce k tomu něco přidat. Paní velvyslankyně, byly to krátké otázky a doufám, že všichni budeme schopni využít tento opravdu historický moment a využijeme tedy tu naší názorovou výměnu, to znamená vše, co se odehrálo eh, v souvislosti s naší delegací, ale taky eh, s naší delegací, která odjela do, del, do dílí a rád bych chtěl vědět, zdali tedy také delegace z Indie se přijde podívat eh, do Evropské unie, do Evropského parlamentu. To znamená, můžeme očekávat naše, naše indické protěžky tady v brzké době. Máte slovo, prosím. Thank you, Excellency. Um, may I start with... Děkuji. Já tady začnu s vaší otázkou jako první. Ano, my samozřejmě se velmi vážíme těchto společných setkávání. Myslíme si, že to je velmi důležitá část naší strategické angažovanosti. Myslím si, že to podporuje a posiluje naše vzájemné porozumění a spolupráci na různých úrovních. Samozřejmě výměn, názorová výměna také s členy parlamentu je pro nás zcela klíčová. Je také velmi dobré, že tři výbory byly zastoupeny v delegaci, která štívila Indii na začátku tohoto eh, roku. Jsme také velmi rádi, že pozvánka byla eh, prodloužená. A já jsem přijela v červenci, eh, tudíž mohu potvrdit, že naši kolegové v eh, Indii se snaží opravdu najít nějaké, nějaký společný eh, termín. Eh, hovořila jsem tedy s zástupci Indie, eh, kteří byli pozváni na cestu do Evropy, kteří mi potvrdili, že podle tradice oni v podstatě nevyjíždí na zahraniční služební cesty. Nicméně já se eh, opravdu pokusím udělat všechno pro to, aby někteří klíčoví členové našeho parlamentu přijali na návštěvu do Evropy, aby takto oplatili vaší cestu. To se prostě musí udat. To se, to se v podstatě musí stát a jsem si jistá, že se nám to podaří nějakým způsobem zorganizovat. Dále, co se týče otázky pana Peredy, tak v první řadě vám samozřejmě děkuji za tu roli, kterou jste sehrál v souvislosti s tímto usnesením. Já si vzpomínám, že vy jste mimo jiné zmínil ten dialog o ekonomických otázkách na nejvyšší úrovni. Ano, to je jedna z věcí, která byla na pořadu jednání. Pořád se tedy ta schůzka ještě nekonala. Opět potřebujeme trošičku více času na to, abychom to zprocesovali v rámci našeho systému a já se opravdu snažím proto něco udělat. Ten, rozhodně je to ještě otevřené téma. Tento summit opravdu vnesl novou energii a život do eh, této iniciativy. A, a pokud bych chtěla zopakovat slova pana Junkera, tak opravdu tady v tuto chvíli Ehm, máme nový dobrý čerstvý vítr, eh, který fouká do plachet společné iniciativy. To znamená, eh, samozřejmě je pravdou, že máme velmi dlouhé společné usnesení, ale samozřejmě ta práce, která na nás čeká, je opravdu velmi dlouhá. Měli jsme tedy, uspořádali jsme ty dva důležité samity po dlouhé době, takže myslím si, že i pro toto kolo v podstatě toto dlouhé, ty dlouhé závěry v, jsou v podstatě poměrně eh, odpovídající. Eh, takže tím se dostávám k otázce eh, dalšího veleváženého člena Evropského parlamentu. Podívejme se tedy společně na toto společné prohlášení, i když je eh, tak dlouhá a vnímejme ho jako takovou společnou cestovní mapu do nejbližší budoucnosti. Eh, Zmínili jste také krizi v Myanmaru. Ano, Indie od samého prvního dne, kdy vypukla ta krize, tak se snažila schromažďovat informace o té situaci. Byli jsme okamžitě informováni a také jsme okamžitě zorganizovali první zásilky pomoci. My jsme také velmi úzce spolupracovali s Bangladeší proto, abychom zajistili, že abychom zajistili, že každá přesídlená, vysídlená osoba získala minimálně jeden balíček opravdu základních potravin a potřeb, to znamená olej, eh, rýži, eh, deku a eh, tento balíček opravdu dostávali úplně všichni, kteří přicházeli do uprchleckého tábora a byla to pomoc, kterou jsme podstatě poskytovali prostřednictvím eh, bangladeské vlády. To znamená, oni přijímali eh, tyto uprchlíky. To znamená, že my jsme okamžitě eh, jaksi letadlem a lodí poslali tyto balíčky první pomoci všem lidem na útěku. Máme Myslíme si, že tady je potřebný opravdu upřímný, intenzivní, vyzrálý a obezřetný dialog. Myslíme si, či vnímáme to tak, že jednou jedna, jedno z možných řešení by byl v podstatě by byl rozvoj eh, státu Rakín, to znamená, že uvažujeme o vytvoření fondu pro rozvoj státu Rakín, který by pomohl jak si napomohl tomu, aby lidé měli opět důvěru k tomu, aby se vrátili do Myanmaru. Náš premiér 9. září navštívil Myanmar a v podstatě přidal se ke, ke všem šéfům stát a států a vlád a hovořil o obavách, které nás všichni společně tíží a vyzval k tomu, aby Tedy se našlo řešení, které by respektovalo mír, harmonii a demokratické hodnoty. A jak říkám, my ve velmi úzké spolupráci s vládou Myanmaru budeme dělat všechno pro to, aby došlo tedy k vytvoření eh, tohoto rozvojového fondu eh, ve státu eh, Rakin. Hovořila jsem také s Ansang Suu Kyi a hovořili jsme také o tom, že celý svět se v tuto chvíli dívá na to, eh, na ten tragický osud eh, lidí, kteří byli nuceni k útěku z, té, z tohoto regionu. Také jsme se shodli na tom, že imperativem je to, aby skončilo okamžitě násilí abychom k tomu přistoupili opravdu jako dospělí vyzrálí lidé a abychom udělali všechno pro to, aby byla zajištěna bezpečnost civilního obyvatelstva. Vy jste také e, zmínili či ptali jste se na to, jakým způsobem spolupracujeme s EU na řešení této krize. My jsme neobdrželi žádný konkrétní požadavek ze strany EU v souvislosti se snahou najít e, řešení krize Rohingů, ale náš eh, premiér eh, naše premiérka, když se setkala 6. října s panem Tuskem a s panem Junkerem, tak vlastně zmínila a vyzdvihla eh, naší snahu pomoci těmto lidem na útěku. A pokud mi dovolíte, tak přejdu k, k otázkám pana Van Ordena. Thank you for your... Nejdříve bych vám ráda poděkovala za povzbudivá a štědrá slova jako velvyslankyně. Eh, Indii, Indie považuji za privilegium, že mohu spolupracovat s poslanci Evropského parlamentu a že od nich mohu dostávat návrhy, rady, eh, doporučení. Mm, eh, to je pro mne velmi přínosné a jsem mm, poctěna tím, že mám přístup k vám, že se s vámi vámi mohu setkávat i navzdory vašim velmi na, na, nabitým programům a, a že můžeme společně hovořit o indických prioritách. A velmi mi to pomohlo při ehm, k dosažení určitého pokroku já se budu snažit, aby vztahy s EU byly skutečně centrem pozornosti v Indii. To je můj úkol proto jsem tady a my, naše velvyslanectví spo, eh, společně s ESVČ jsme provedli jakousi inventury po to inventuru po tom eh, summitu a mm, došlo k jakémusi vzájemnému znovu objevení. Zmiňoval to i a, a, a pan předseda Tusk po svém návratu a ESVČ zmínila, že Mm, velmi důraz, kladl velký důraz eh, na to, aby eh, skutečně vztahy EU a Indie se dostaly do centra eh, pozornosti, aby byly z obou stran posíleny. A o to já budu samozřejmě usilovat, o tom vás mohu ujistit. Vítáme příspěvky Evropské investiční banky, to, že si otevřela tato banka zastoupení v Indii a Tilíž, to považujeme za vyjádření jasného závazku toho, že budou podporovat infrastrukturní projekty a za to jsme velmi vděční a doufáme, že tyto investice s investiční bankou v koordinaci budou dobře realizovány. Pokud jde o FT, a tedy eh, eh, obchodní dohodu, vy jste se ptal, zda eh, tedy není možná k tomu vůle, proč zda by možná měly být jenom odvětvové dohody. Děkuji za položení té otázky a musím říci, že ta vůle k FTA je náš ministerský před předseda řekl, že již stačilo mapování situace a že bychom měli přikročit k těm eh, reálným eh, krokům. A během summitu eh, a pan předseda Evropské komise Juncker zmínil, že Evropská unie je připravena začít jednat poté, co budou vzniknou žádoucí podmínky. A když jsme to následně o tomto hovořili se zástupci ESVČ, ptali jsme se, co to znamená, co se e, myslí těmi vhodnými či žádoucími podmínkami, protože z naší strany zaznělo, že připravenost k jednání je okamžitá. A tyto správné podmínky žádoucí byly projednány v listopad, 13. a 14. listopadu, kdy nás navštívila hlavní vyjednávačka za evropskou stranu a hovořilo se tam o celé řadě e, změn e, v politikách, které nastaly během těch jednání a bylo řečeno, že od roku 2000 13, kdy proběhlo poslední kolo těchto jednání, že došlo k velkému posunu v oblasti eh, duše, ochrany eh, práv duševního vlastnictví, veřejného nákupu, eh, investic mm, do infrastruktury a že tedy je potřeba postupovat trošku jinak. Šlo tedy o vyjasnění pozic na obou stranách a očekávání. Uh, a evropská strana jak si naznačila určité zmírnění, snížení své ambice a my s a naopak z Indie jsme se snažili o zvýšení naší ambice či čekávání. Bylo rozhodnuto, že v prvním čtvrtletí roku 2018 dojde k dalšímu setkání a dalším uh, Eh, kolum jednání. Takže máme jasné datum na eh, příštího setkání, máme informace o tom, které oblasti budou projednávány a mm, to jednání bylo velmi transparentní. A mm, my jsme k těm jednotlivým tématům vy, eh, vytvořili menší skupiny pracovní, které se sešly toho 14. listopadu a Eh, a eh, tyto skupiny projednávaly a snažili se jaksi dostat se z takové té trošku zákopové války, v které se ocitly, eh, nebo z blokaci, v které se ocitly a snažili se z toho ehm, jaksi dostat ku předu. Takže já zůstávám optimistická po tom, po těch jednáních 13. a 14. listopadu a souhlasím s vámi, že to představuje velké příležitosti, zejména v tomto daném okamžiku v čase a náš eh, eh, premiér má velký zájem na posílení vztahu. A teď ještě k dotazu pana eh, poslance Tanoka. Děkuji za to, že jste byl zakladatelem první skupiny Přátel Indie v Evropském parlamentu a my eh, máme za to, že to, že existuje delegace pro spolupráci s eh, Indií v tomto parlamentu, parlamentu je pozitivním faktorem v který přispívá posilování těchto vztahů a vždycky jsem měla ten pocit, že jste skutečními přáteli. Měla jsem možnost 25. října k vám promluvit a pro mne bylo užitečné vyslechnout si od vás z vaší zpětnou vazbu, pokud jde o priority. Vy jste zmiňoval eh, Brexit a modus 4 a EU eh, e 27, mm, že v té mm, eh, situaci možná Indie uspěje lépe s dosažení FTA s tou EU27 a skutečně mm, toto je dobrá cesta k tomu, abychom dosáhli řešení, které bude uspě- uspokojivé pro obě strany. My nemůžeme předpokládat a předvídat, co se stane po Brexitu. My eh, sledujeme eh, vývoj té situace a eh, jaké budou podmínky Brexitu. Sledujeme to velmi bedlivě. Spojené království je velmi ceněným partnerem s historickými partnerskými vztahy a EU je uh, naším prvním a největším obchodním eh, partnerem. My budeme každý tento vztah, každé toto partnerství nahlížet odděleně, individuálně a budeme a jsme přesvědčeni, že jak EU27, tak Spojené království eh, budou mít na paměti, že uh, vzájemná výměna odborných eh, profesí je velmi důležitá a že toto je součástí naší hospodářské spolupráce. Pan Buchner, pan profesor Buchner eh, eh, mne zarazil eh, svým vyjádřením, že se nikdy nesetkal s eh, eh, postgraduantem z, v Německu z Indie. Já jsem měla že za to, že na každé univerzitě je jich několik desítek a já se, si toto vezmu jako osobní úkol. Obrátím se na vás a obrátím se také na ministerstvo pro mm, lidské zdroje, protože eh, prioritou indické vlády je, jsou tyto výměny a my vítáme u nás zahraniční student ty eh, premiér eh, je tomuto velmi otevřený, protože věří, že, to, že hm, takové výměny jsou vzájemně oboha pracující a přinášejí nové poznatky. Jsou to studenti, kteří studují naši tradiční medicínu, historii a tak dále. To je jenom jedna z věcí, ale že můžeme přispět i v oblasti eh, přírodních eh, věd, technických věd, technologií, inovací, což je taková nová mantra technologie a startupy. Eh, a v těchto oborech vítáme studenty z celého světa. Já mm, s vámi osobně se touto problematikou budu zabývat a zasadím se o to, abychom měli v Německu více studentů indických na Mm, výměnu. Nevím, jestli jsem něco vynechala. Ano, ještě otázka k limatu. Já se omlouvám, říkala pan předsedu, budeme muset končit. My tam máme v tom společných závěrech tři odstavce věnované klimatickým změnám a klimatu a na to bych upozornila. Ehm, ty problémy s znečištěním eh, vzduchu eh, od posledního říjnového týdne u nás v Indii jsou velmi znepokojivé a je to v důsledku i klimatických proměn jiných, jiného směru větru a je to tedy situace, kterou musíme řešit bezodkladně, což tedy také naše e, vláda činí. My jsme zakládajícím členem Mezinárodní solární aliance a vítáme další členy a naše jaderná, solární a větrná energie jsou předmětem našeho zájmu momentálně a doufám, že až se sejdeme příště budu vám moci detailněji říci, jaké jsou naše snahy v oblasti eh, klimatických změn děláme hodně, máme národní program, národní mise a máme velmi ambiciozní cíle a je to skutečně naše priorita. Děkuji paní eh, velvyslankyně. Já jsem byl informován, že kolegové z Um, západního Balkánu již čekají, takže jenom velmi stručně uh, dám slovo ještě zástupkyni ESVČ. Já určitě nechci nikoho nechat eh, čekat, chci jenom ehm, vyjádřit a říci, že všechno, že paní velvyslankyně řekla skoro všechno, všechno jenom několik tedy pár slov z mé strany k těm otázkám. Eh, k té první otázce k první otázce ve francouzštině budu hovořit, pokud jde o zahraniční vztahy, zahraniční politiku, eh, máme k tomu velmi eh, ambiciozní vyjádření a souhlasím s paní velvyslankyní, že délka toho společného mm, závěrečného prohlášení eh, je znakem toho, jak blízké a propojené jsou naše vztahy Eh, i s výhledem do budoucnosti. V některých oblastech jsme mohli být eh, ambicioznější, pokud jde o formulace, například v souvislosti s problematikou rohy, a eh, Ukrajinou. My, mm, jak víte, Evropská unie je aktivní a vysoká představitelka a navštívila nedávno um, Indii také v rámci summitu ASEANu. ASEANu a ta krize uh, eh, v Myanmaru, uh, krize uh, s vyhnáním Rohingů byla uh, velmi uh, velkou prioritou. Třeba, že nemáme tedy v této oblasti žádné společné konkrétní projekty, jdeme stejným e, směrem a Evropská unie zorganizovala konferenci dárců v Ženevě, e, takže ten náš závazek je prostě stejný, byť není to úplná spolupráce a my se těšíme na e, další setkání vyjednavačů. Teď nyní šlo o identifikaci těch témat a také o nalezení stejné úrovně ambice. Ke klimatickým otázkám já jsem měla za to, že jsem zmínila celou řadu příkladů, kde se snažíme posílit spolupráci s, in, s e, Indií. Je tady celá řada oblastí boje proti klimatickým změnám, ve kterých jsme již v rámci spolupráce Eh, aktivní. Mluvilo se zde o Mezinárodní solární alianci. Indie a EU se zapojují a těší se na pokrok v této oblasti práce s místními úřady a orgány je klíčová. Eh, například eh, Konference eh, starostů je určitě jedním fórem, kde se dají sdílet osvědčené postupy a zkušenosti. Máme celou řadu připravovaných pro následné měsíci eh, návštěv komisař Kaněty, komisař Veli, Vela a další plánují své návštěvy do Indie takže pracujeme na mnoha věcech. A ještě otázka v studentských eh, výměn. Erasmus Indie je naším nejlepším partnerem, klientem pro Erasmus eh, Plus máme v Evropě celou řadu indických studentů a budeme je zde mít i nadále. Eh, děkuji zástupkyni SVČ, děkuji paní velvyslankyni za velmi kvalitní výměnu stanovisek, pokud jde o vztahy s Indii. Přeji vám hezký den a těším se na další setkání s vámi. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu programu a prosím, aby naši eh, hosté, kteří čekají venku, byli uvedeni.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 Ladies and gentlemen, with a little delay. Dámy a pánové, máme mírné spoždění a proto bych rád zahájil další bod naší schůze, a sice bod číslo 10, přeskum nástroje předstupní pomoci v polovině období. Úprava financování v souladu s politickými prioritami. Vážení kolegové, všechny vás zde vítám a zejména vítám eh, naše vzácné hosty ze západního Balkánu. Máme velkou radost, že vás můžeme všechny přivítat na dnešní schůzi výboru pro zahraniční věci zde v Bruselu. Pro naše kolegy ze západního Balkánu mám důležitou informaci o jazykovém režimu a tlumočení. Makedonština je na kanálu 17, srbština na kanálu 10, Albánština na kanálu 27, bosenština na kanálu 10 a černohorština na kanálu 10. Tato schůze združuje poslance eh, z mnoha evropských zemí a je částí eh, kulatého stolu na vysoké úrovni, který se věnuje našim společným úsilím o udržitelnou evropskou budoucnost západního Balkánu. Jak vidíte v programu, eh, odpoledne se k nám připojí kolegové z národních parlamentů Evropské unie a budeme diskutovat o širší agendě integrace. Schůze dnešního dopoledne se bude soustředit na finanční podporu, která doprovází proces vstupu do EU. Vítám řečníky, paní Maritě Scháke z ALDE z Nizozemska, poslankyně našeho výboru, která se zabývá eh, evropskými nástroji eh, vnějšího financování. Za druhé vítám paní Genovevu Ruiz Calavera, ředitelka pro západní Balkán eh, Evropské exekutivy a konečně v neposlední řadě pan Ervan Fuere, badatel z Centra evropských politických studií. Cílem tohoto slyšení je vyhodnotit eh, vyhlídky na zvýšení eh, výnosnosti druhé generace nástroje předstupní pomoci. Eh, rád bych se ještě stručně vyjádřil k parlamentní kontrole. Parlamentní kontrola financí znamená vytyčení politických priorit, efektivní monitoring eh, jejich implementace a potom následné kroky eh, po jejich naplnění. Nejlepším důkazem výsledku je, když občané pocítí skutečný dopad ve svém životě a eh, proto musíme vynaložit veškeré úsilí na informování konečných příjemců i dárců, což jsou naši občané, o tom, odkud finance pocházejí a jaké změny podporují podporují. Dnešní otázky jsou jednoduché. Jsou evropské finance dostatečně efektivní a pomáhají zemím západního Balkánu přiblížit se k Evropské unii? A co by se mělo zlepšit a jak? Jaké rozšíření financování je potřeba na posílení priorit, jako je zlepšení regionální spolupráce, posílení právního státu, administrativních kapacit a svobody médií a boj proti korupci a organizovanému zločinu? Daří se nám cílit na správné priority správnými pobídkami? a jaká ponaučení bychom si měli vzít do druhé poloviny současného financovacího období a do rámce po roku 2020. Ještě jednou bych vás chtěl všechny přivítat a doufám, že se nám povede konstruktivní a dynamická debata. Dáme eh, slovo dalším řečníkům, ale ještě předtím bych chtěl říci, že jsme kolegům z národních parlamentů eh, zemí západního Balkánu dali řečnické karty. Eh, prosím, pokud si přejete hovořit, tak je vyplňte a odevzdejte sekretariátu. A pak mám ještě další oznámení ohledně těch kanálů a kabin. Předávám slovo Srbština, bosenština a černohorština je na kanálu 26, nikoli 10. Ano, takže různé jazyky, ale dnes mají stejnou kabinu. Dávám slovo paní Maríče Scháke. Děkuji moc krát a i já bych vás chtěla přivítat, stejně jako předseda David McAllister. Je mi ctí se s vámi zde setkat. Budeme hovořit o technickém a zároveň politickém tématu, což je financování v rámci předvstupní pomoci a e, budeme se zabývat tím, jak lépe e, koordinovat e, výdaje a jak nad nimi vykonávat dohled. Jsem vedoucí pracovní skupiny pro externí nástroje financování, komunikuji s Evropskou komisí, ESVČ a příjemci fondů, aktérů občanské společnosti a s dalšími, takže v podstatě mohu eh, uvést do kontextu eh, komentáře, o které se s vámi dnes chci podělit. Eh, chtěla bych se také připojit k tomu, co už řekl David, a sice, že každé euro vynaložené v cizině podléhá přísnému dohledu. Jsou to veřejné finance Evropské unie a je potřeba mít jasně na paměti, co tím chceme dosáhnout a musíme o tom umět komunikovat. Na jedné straně se dá říci, že předvstupní pomoc má jasný a zjevný cíl eh, připravit kandidátskou zemi na členství v Evropské unii. Ale ať už se země eh, to, zda země vstoupí do EU či ne, nemůže být jediné měřítko úspěchu těchto financí. Eh, cesta ke členství má mnoho stádií, mnoho fází a je třeba každou zemi sledovat zvlášť krok po kroku, protože pro většinu zemí, kandidátských zemí momentálně, je evropské členství eh, v běh na dlouhou trať eh, a současný rámec eh, nástroje přestupní pomoci běží do roku 2020. Takže je důležité, abychom finance pro kandidátské země spojovali s konkrétními krátkodobými cíly a k tomu potřebujeme celoevropský rámec, kterým bychom mohli eh, spravedlivě měřit úspěch a zkoumat implementaci podle určitých kritérií eh, toho, do jaké míry je cíl naplněn. Kdybychom měli lepší mechanismus, měli bychom jak flexibilitu a možnost přizpůsobit se eh, situacím konkrétních zemí, tak možnost zabývat se otázkami konzistentněji. Princip více za více stále platí. Bude-li země dělat hodně, bude za to odměněna, na druhou stranu bude-li vykazovat nedostatky, bude možná nutné dočasné pozastavení financí, případně jejich přesměrování jinam do občanské společnosti místo do vládních struktur. Současné nařízení o IPA má e, zabudovanou odměnu za dobré výsledky a zároveň vyvíjíme úsilí o to, jak zkoumat pokrok pomocí indikátorů a kritérií výkonnosti. To je vývoj, který si myslím, že musí pokračovat a náš parlament se na to čím dál více soustředí. A eh, po, eh, jestli se nemýlím, eh, tak tento mechanismus přijde do konce letošního roku a uvidíme, co se bude dít dále. Takže k těm měřitelným hodnotám krátce. Už jsem hovořila o tom, že je potřeba mít možnost měřit úspěch obecně, úspěch evropského financování ve třetích zemích a také o tom, tom, že je třeba zlepšit dohled nad tím, jaký je dopad těchto financí a jakým způsobem jsou alokovány. To dává smysl z hlediska e, odpovědnosti, zejména když sečtete všechny nástroje vnější pomoci, tak jsou to miliardy ročně, které putují do zahraničí. Nicméně podle několika svědectví stakeholderů i podle zprávy, externí hodnotící zprávy e, je, myslím si, třeba říci, že je co dohánět a směřovat k univerzálnějšímu monitorovacímu a hodnotícímu systému. A dnes si myslím, že je dobrá příležitost k tomu, abychom si vyslechli praktické případy z čerpajících zemí. Zastávající situace se zdá, že nemůžeme pravidelně hodnotit efektivitu eh, a úspornost vynakládání financí. Komise vypracovává zprávy o pokroku jednotlivých zemí, což jsou politické zprávy, a je těžké přímo spojovat pokroky či eh, nedostatky s s financováními, s financemi, které v rámci předstupní pomoci do daných zemí plynou. Takže vytvoření rámce pro monitoring a hodnocení e, je nutným krokem a nutnou prioritou, kterou musíme naplnit, chceme-li se posunout dále. Dále stručně o institucionalizaci evropské zahraniční politiky. Celkové cíle nařízení o IPA jsou možná jasné, nicméně cíle v programovacích dokumentech a strategických dokumentech daných zemí jsou i nadále poměrně vágní. Je třeba položit si otázku, zda alokujeme finance do správných sektorů. Například máme podporovat zemědělství, nebo se máme soustředit na dlouhodobější infrastrukturní projekty, abychom nerozvíjeli pouze zemi samotnou, ale abychom jí pomohli s regionální integrací. Na západním Balkáně je to možná tak trošku promarněná příležitost. Měli bychom se soustředit eh, také na integraci. Velice ráda si poslechnu od eh, zde přítomných hostů příklady Kromě fyzických, tak říkajíc, projektů, infrastrukturních projektů, je pro nás v Evropě zásadní asistence v oblasti lepšího vládnutí, rozvoje soudnictví a tak dále. Za poslední roky vznikl trend určitých změn v evropské zahraniční politiky. Například v reakci na znepokojivý vývoj v našem sousedství Evropská globální strategie za rok 2016 se přiklonila k určitému principiálnímu pragmatismu a volá po eh, obnoveném zajištění evropských vnitřních zájmů, což se v praxi děje stále více. Soustředíme se více na oblasti, jako je bezpečnost, eh, zvládání migrace a odkláníme se od normativní zahraniční politiky, která je zakořeněná v samotných hodnotách, na nichž Evropská unie stojí. Toto konstatování se objevuje i v externí hodnotící zprávě finančních nástrojů, která říká, cituji, za poslední roky eh, se pozornost věnovala zejména vnitřním zájmům Evropské unie a ne už tolik potřebám partnerských zemí tak eh, já se domnívám, že potřeby eh, Evropské unie a kandidátských zemí často spolu souvisejí a žádají si integrovaný přístup. Na příkladě západního Balkánu můžeme říkat, že pokud se těmto zemím nebude dařit dobře, má to jasný dopad na Evropskou unii, takže není možné izolovat eh, interní zájmy Evropské unie od blahobytu lidí a demokratického vývoje na západním Balkáně. Ale ten rámec je samozřejmě důležitý a jeho politické priority jsou pod vlivem těchto konceptů. Musíme si také dávat pozor, aby nebyly potřeby eh, partnerských zemí definovány pouze tím, co požadují jejich vlády, ale abychom měli na zřeteli především obyvatelstvo. Ještě se stručně zmíním o situaci v Turecku protože to je teď největší téma zvýšeného dohledu v našem parlamentu a možná z toho plynou ponaučení pro západní Balkán. Pod vedením prezidenta Erdogana se e, Turecko vyvíjí čím dál více autoritativním směrem. Dochází k zatýkání aktérů občanské společnosti, novinářů a aktivistů bez řádného obvinění a procesu a probíhají úsilí o centralizaci moci pomocí implementace ústavního balíčku, který by znamenal, že Turecko už neplní kodaňská kritéria. Takže otázka, zda by mělo pokračovat financování v rámci IPA, zaznívá v tomto parlamentu čím dál hlasitěji. Zároveň je jasně potřeba pomáhat lidem v Turecku, posilovat občanskou společnost, svobodu médií a další důležité pilíře demokratizace, takže čím dál více hlasů volá po přesměrování toku financí. Tady je důležité si uvědomit u toho vytyčování politických priorit a přesměrování fondů, že momentálně institucionální rámec nástroje předstupní pomoci je příliš, eh, příliš eh, zkostnatělý a neumožňuje eh, přesměrovat finance do občanské společnosti, přestože vůle k tomu je. Kromě toho, ohledně toho tureckého prohlášení nebo dohody s Tureckem eh, je třeba říci, že peníze z mnoha eh, externích nástrojů byly také přesměrovány eh, do oblasti migrace. Takže to přesměrování toku je možné, pokud s tím souhlasí správní aktéři. Ale tady je třeba se zabývat nejen migran, migrací, ale také těmi takzvanými vnitřními prioritami Evropské unie a dlouhodobým dopadem na daný region. Měla bych také eh, podotknout, že Evropský parlament nebyl požádán o souhlas s dohodou s Tureckem o migraci. Na závěr bych se chtěla zmínit o přeskumu v polovině období. Chtěla bych zdůraznit případ Turecka, abyste eh, měli trošku povědomí o té eh, explicitní dynamice v Evropském parlamentu, a je to příklad, na kterém je vidět, že přesměrování toku peněz je možné, e, pokud zatím stojí politické vedení. Ale existuje tady tak trošku propast mezi Evropskou radou a e, parlamentem ohledně toho, jaké jsou priority. Doufám, že na základě ponaučení z externí evaluace a ze změny dynamiky v evropském sousedství e, budeme nyní moci kritičtěji pohlédnout na přeskum v polovině období a na to, co je potřeba změnit v institucionálním rámci, tedy ta kritéria, dohled a tak dále. Takže já vítám dnešní diskuzi, která bude jistě eh, velice podnětným vstupem do přeskumu v polovině období, který má komise předložit v prosinci. Což eh, poté doufám umožní aby v příštích dvou letech eh, pokračovalo evropské financování i dále a abychom mohli začít plánovat další generaci finančních nástrojů po roce 2020. Takže ještě jednou děkuji a těším se na dnešní diskuzi. Děkuji moc krát Maríče Scháke za úvodní projev a dostáváme se ke druhému řečníkovi, což je paní Genoveva Ruiz Calavera eh, z ESVČ, z DG NIR, omlouvá se pan předseda. Děkuji moc krát, pane McAllistre. Já bych chtěla využít této příležitosti k tomu, abych eh, poděkovala parlamentu za organizaci tohoto slyšení. Eh, já už jsem měla to potěšení hovořit včera s delegací z Bosny a Hercegoviny ale samozřejmě eh, nyní vítám i delegace parlamentů ostatních zemí tohoto regionu. Vidím tu povědomé tváře, například eh, pan ministr Hodži a další. Jsem velice ráda, že jste tady. Eh, dnes je velice dobrá příležitost k diskuzi o nástrojích předvstupní pomoci, protože momentálně rekapitulujeme všechno, čeho jsme dosáhli za poslední tři roky a připravujeme přeskum v polovině období. Zadali jsme externí evaluaci všech nástrojů a IPA, tedy eh, eh, podstoupilo toto hodnocení externích evaluátorů a momentálně e, se komise zamýšlí nad zjištěními, která vyplynula z tohoto hodnocení a připravuje e, detailní hodnocení těchto doporučení. Vznikne tak pracovní dokument, který bude kombinovat e, připomínky zaslané Evropskému parlamentu s úvahami komise a to bude základ strategického dialogu v příštím roce, tedy eh, co dělat v těch příštích letech finančního výhledu. Uvedu pár čísel. Nařízení o IPA má 11,7 miliard eh, na eh, předvstupní pomoc a z toho více než 7 miliard je vyčleněno pro země západního Balkánu, takže ty mají lvý podíl celkové finanční alokace a je velice eh, důležité, jak už říkala paní Šáke, abychom eh, si položili otázku, jak zajistit aby se eh, investice z tohoto nástroje navrátily a aby připravili země na vstup do Evropské unie, což je konečný cíl. Je to také cílem všech zemí v tomto regionu, který sdílí i obyvatelstvo z velké části. Proto je důležité, abychom eh, pomáhali těmto zemím s jejich aspiracemi správně což znamená, že se k těmto nástrojům musí hlásit nejen vláda, ale i opozice. A tady je zásadní vaše role v národních parlamentech. protože toho se týká otázka dohledu nad eh, evropskými financemi a nad tím, jak jsou využívány. Takže vítáme eh, to, když žádáte vládu o informace a když nám pomáháte eh, nutit vlády, aby skládali účty ohledně kondicionalit, eh, ex ante financování a dalších eh, aspektů programu. Vrátím se nyní k té zprávě o financování. Nejdůležitější je, podle externího hodnocení, že finance vedly k určitým pozitivním závěrům, které bych nyní chtěla zdůraznit. Za prvé existuje úzká spojitost mezi tím, jak implementujeme IPA a tím, jak implementujeme programy asistence. IPA 2 je mnohem strategičtější než jeho předchůdkyně z hlediska finančního výhledu, protože se mnohem více soustředíme na strukturální reformy, které jsou nutné, má-li se země připravit na členství v EU. To znamená, že soustředujeme finance do prioritních oblastí, e, což jsou ty fundamentální, základní zásady. To znamená konsolidace demokracie, transformace veřejné zprávy a zejména principy právního státu a ochrana základních práv. Kromě toho také e, pomoc e, v oblasti konkurenceschopnosti a v neposlední řadě e, pomoc s tím, aby země nesměřovala pouze bilaterálně eh, k Evropské unii, ale také, aby spolupracovala v rámci regionu. Protože čím více spolupracují země v regionu, tak tím silnější mají kapacitu k tomu, aby se přibližovaly k Evropské unii. Takže tyhle tři dimenze vyplynuly z externího hodnocení a na nich musíme nyní pracovat a společně je naplnit. Je třeba, aby IPA 2 měla možnost reagovat na nepředvídatelné události, jako například záplavy, které postihly Bosnu a další země regionu. A nám se podařilo realokovat finance z IPA 2 eh, asi 40 milionů euro na nouzovou pomoc, což, byla, eh, což bylo ku prospěchu v nouzové situaci a zároveň to eh, pomohlo navrátit situaci do normálu a nejpostiženějším zemím také pomohly tyto finance zvládat příliv migrantů. Pak je tu ještě další aspekt, který bych chtěla zdůraznit. A sice, že to hodnocení si všímá toho, že eh, Evropská unie má v těchto eh, nástrojích silný pákový efekt. Jde o evropské programy a tím pádem konzolidují mnohem více pákového efektu a přinášejí mnohem více přidané hodnoty. Pak je to také důležitá zmínka o tom, že IPA pomáhá získávat pákový efekt eh, pomocí eh, grantů eh, od finančních institucí, takže se může násobit objem financí, které plynou do regionu. Pak jsou tu také určité oblasti, eh, jako synergie s dalšími nástroji. Tady je třeba zajistit politickou koherentnost. Eh, hovořím zejména o synergiích s Evropským nástrojem pro demokracii a lidská práva. Eh, tam stále ještě je co zlepšovat. Důležité je, jak říkala paní Schake, že nástroje, které cílí zejména na politické aspirace regionu eh, a Evropské unie, eh, nebyly považovány za tradiční rozvojové nástroje. Toho, to je něco více. Je to příprava na budoucí členství v Evropské unii a proto eh, ty cíle jsou širší než pouze cíle rozvojové. Cílem je naplnit kodaňská kritéria pro vstup do Evropské unie. A opravdu se domníváme, že dnešní dialog s vámi je důležitý a budeme v něm muset pokračovat protože cíle, cíl vstupu do Evropské unie je mnohostranný cíl, který nepatří pouze jedné zemi nebo jedné vládě a musí se k němu hlásit všechny politické síly eh, a ty tím pádem musí odložit stranické zájmy a dát na první místo zájmy státu. A proto je pro nás důležité, abyste si uvědomovali, co vaše země dělají eh, v rámci eh, IPA a abyste podporovali evropskou agendu obecně a abyste dostali tyto diskuze do popředí práce vašich parlamentů. A ještě poslední důležitý komentář. Musíme samozřejmě zkoumat výkonnost. Výkonnost na úrovni sektorů což se potom musí projevit na transformaci společnosti, kterou chceme, aby byla naplněna kodaňská kritéria. Proto počítáme s vaší podporou v parlamentech ohledně toho, jakým způsobem se bude diskutovat o implementaci našich programů a o tom, jaké budou mít, jaké přinesou změny v životech občanů. To je potřeba vyhodnotit a konkrétně změřit. A tím se dostávám ke svému poslednímu sdělení, Myslím si, že společně musíme mnohem více zviditelňovat, jaký je objem evropských financí, který se dostává do vašich regionů. Vy jste region, který dostává na hlavu nejvíce finančních prostředků ze všech nástrojů pro celý svět, což je velice důležité poselství pro obyvatelstvo. Transformace a reformy, které jsou ve vašich zemích potřeba, jsou velice těžké, to si všichni uvědomujeme, ale nejste v tom sami, proto vám Evropská unie nabízí finance a doufáme, že tyto finance budou ve vašich regionech viditelné pro občany a budou fungovat jako hmatatelný důkaz, že Evropská unie vám nabízí evropskou budoucnost. Děkuji vám. So much for your statement. Děkuji, děkuji za vaše prohlášení. A teď pan Fuiri, Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové Evropského parlamentu, milí přátelé, dovolte mi, abych hned na začátku zdůraznil to, že předvstupní fondy Evropské unie jsou velmi důležitou investicí do budoucna jak pro příjemce těchto eh, prostředků, stejně tak jako pro Evropskou unii jako takovou existují proto, aby pomohly příjemcům provádět ekonomické a politické reformy a aby jim také pomáhaly splňovat povinnosti, které souvisí se členstvím v Evropské unii. Tyto findy by měly občanům poskytnout nové společenské a ekonomické příležitosti. Měly by také rozvíjet eh, nové standardy ve všech oblastech žití které jsou shodné s našimi standardy. Nicméně, abych odpověděl na otázku tohoto panelu a rád bych ještě jednou vyzdvihnul to, co říkal první řečník v souvislosti s politickou dimenzí. Je velmi důležité, abychom zohledňovali opravdu situaci na celém Balkáně, abychom k tomu přistupovali opravdu holisticky. Říkal jsem to už včera region se všemi těmi eh, dramatickými událostmi eh, ve všech oblastech, tak v tuto chvíli má, eh, je to region, který má opravdu fungující parlament, justiční orgány a všechny další důležité součásti mocenské struktury. A v posledním sdělení Evropské komise z roku 2016 v souvislosti s rozšiřováním se píše, tento region i nadále ukazuje jasné eh, symptomy eh, rozvoje. A my samozřejmě víme, že k tomuto rozvoji dochází i nebo k, to, k tomuto vývoji dochází i přesto, přeze všechno, že Evropská unie zdůrazňuje otázky právního státu a základních hodnot. Eh, co se týče míry eh, nelegální činnosti organizovaného zločinu a korupce, tak to jsou stále fenomény, které ohrožují všechny tyto státy a vysílají ještě varovnější signál ve chvíli, kdy zjišťujeme, že jsou to aktivity, které jsou kryté a chráněné státními strukturami. To znamená, že ano, existuje tady legislativní rámec, který se mimo jiné týká tedy eh, takových věcí, jako je nezávislý soudní systém nebo ochrana základních lidských práv. Nicméně, tady toto nám poskytuje falešný, falešnou představu o tom, jak vlastně ta situace eh, funguje. To znamená, máme tady zprávu Evropské komise o pokroku. Implementace legislativy je nedostatečná eh, a to z důvodu nedostatku zdrojů, ale také nedostatku politické vůle. Dokonce i ty subjekty, které byly jaksi vytvořeny v rámci této nové struktury, jsou velmi často neschopné, nemohou fungovat ve chvíli, kdy jim vláda neposkytne dostatečné personální a finanční zdroje. A kromě toho musíme říci, že tento vývoj v podstatě eh, v rámci tohoto vývoje je třeba říci, že Evropská unie není jediným aktérem v tomto regionu. Včera se hovořilo také o té agresivní zahraniční politice Rusko. Eh, Turecko eh, si v tom s Ruskem nezadá, to znamená, že také dochází k navyšování investic eh, v tomto regionu. Také jsou ale využívány samozřejmě kulturní afinity. Čína se také podílí stále na větší míře investic v tomto regionu, to znamená, máme tady i tu iniciativu One Belt, One Vote, která vznikla v roce 2013. Samozřejmě, že tato iniciativa neúplně vždy eh, splňovala ty základní ekonomické výhody a to už jaksi i z důvodu eh, samotného charakteru těchto investic. To jsou věci, které musí Evropská unie zohledňovat ve chvíli, kdy se zabývá otázkou rozdělování zdrojů v rámci tohoto předstupního nástroje. V každém případě je třeba zajistit, aby základní kritéria právního státu byla opravdu eh, respektována. Co se týče prvního IPA z roku 2013, tak z toho jsme se samozřejmě poučili podpořili. A i z toho důvodu druhá dohoda IPA poskytuje daleko strategičtější přístup, který se více zaměřuje na jednotlivá odvětví a který se snaží opravdu zlepšovat a navyšovat výkonnost. Tady máme samozřejmě i strategické plánování pro jednotlivé příjemce na sedmileté finanční období. Zároveň tady také poskytuje více pravomocí eh, jednotlivým příjemcům. Jsme už skoro v polovině Eh, časového období IPA už byla provedena nějaká předběžná hodnocení a která budou také zveřejněna, odprezentována příští měsíc. Nicméně bych se rád zmínil o jednom hodnocení. Je to speciální eh, zpráva účetního dvora, který se zabývá jaksi právě administrativní a institucionální strukturou a kapacitou v tomto regionu a píše se v ní. Celkově je třeba říci, že nedošlo k zásadnímu zlepšení těchto struktur v, násled, v posledních letech a to hlavně z důvodu nedostatečné politické vůle národních orgánů v příslušných státech. Nicméně se zde ale vyzdvihuje ještě další důvod a cituji, e, znížený pákový efekt, který má podporovat reformy v rámci e, předvstupního rámce. A já bych rád tady, tady ještě říct, já myslím si, že je to velmi důležitý prvek, co se týče jaksi veřejné podpory eh, některých eh, našich eh, členských států. Jsou tady členské státy, které v podstatě opravdu ignorují ty snahy o reformu, reformy a to jsou opět další jaksi fenomény, které opět oslabují e, image Evropské unie. To samozřejmě posiluje také ten argument, který už jsme mnohokrát zmiňovali, a to ten, že ta nejefektivnější, ten nejefektivnější způsob, jak tady tento e, proces posílit, tak jediný způsob je tedy opravdu eh, přímá angažovanost a přímý monitoring situace tak jak se o tom píše v kapitole 23 a 24 předstupní smlouvy. Díky tomu, nebo to by v podstatě donutilo předstupní kandidátské státy k daleko užší e, spolupráci a e, umožnilo také daleko lepší monitorování. Také by to zajistilo, že prostředky z IPA by byly využívány účinnějším a zacílenějším způsobem. Dovolte mi, abych se teď k krátce zaměřil na eh, jeden nebo dva aspekty. V porovnání s IPA 1 kde tady vlastně ty prostředky na otázky právního státu byly poměrně omezené, tak eh, tady v této oblasti se situace v rámci IPA 2 opravdu zlepšila. Měli bychom se podívat tedy na ten vývoj, poslední vývoj ve regionu. Myslíme si, že tady by opravdu ten Eh, ty, ty podíly měly být daleko vyšší. A teď, abych citoval opět zprávu účetního dvora, eh, svobodná média a silná občanská společnost jsou hlavními motory pro navýšení veřejné osvěty i v oblasti korupce a organizovaného zločinu. Eh, dávají, dodávají lidem více, více síly pro to, aby podporovali také antikorupční agentury. Kromě toho je třeba také zajistit vyšší Eh, prostředky na podporu nezávislých médií. Také eh, v v doprovodu samozřejmě s eh, řešením případů, kdy dochází k porušování těchto základních svobod. Tady toho můžeme opravdu udělat velmi mnoho. Jsou to věci, které jdou i nad rámec tedy toho, co už Evropská unie poskytla či provedla, tedy například ty konference, které zorganizovala, které ale jak si institutu situaci, situaci moc nezlepšily. Máme tady také samozřejmě i expertízu vypracovanou z eh, OSCE, a která se týká mimo jiné tedy také těch nezávislých médií a jejich podpory. Máme tedy tady velmi mnoho oblastí, které se týkají právě právního státu a demokratických institucí. Tady musíme hovořit o politickém dialogu, který je třeba vést na nejvyšší úrovni s Bosnou a Hercegovinou a s Makedonií eh, v tom posledním případě jde také o politickou dohodu z roku 2015, která tedy vedla i k jako vyřešení politické krize. Pokud ale tato vyjednávání jak si právě neřeší eh, ty krize, tak eh, je pravda, že doporučení, která jsou vydávána, mají poměrně malý dopad eh, in situ. A ten dopad je opravdu citelný, opravdu okamžitě chci říci, že tady Evropská unie selhává. Není dostatečně důrozná ve chvíli, kdy dochází k porušování těchto kritérií a to podkopává samozřejmě celý eh, program eh, reform a přispívá to k pocitu beztrestnosti těch, kteří eh, pravidla porušují. To znamená, tady potřebujeme daleko více monitoringu, monitorování a také daleko více větší důraz na výkon. A tady bych ještě rád zdůraznil, zmínil otázku podpory občanské společnosti. Včera jeden člen parlamentu Bosny a Hercegoviny se nás zeptal, ale neměli jsme ale čas eh, mu odpovědět jak, pod jakou roli hraje občanská společnost v, členském, eh, v členských státech Evropské unie. Já mohu hovořit pouze o Irsku, o svém státě. Eh, tady občanská společnost samozřejmě hraje velkou roli. Vůbec by v podstatě ten mírový proces se, se Severním Irskem nebyl dotažen do konce, kdyby občanská společnost nehrála zásadní roli. Je to role, kterou nemůžeme považovat ale také za samozřejmou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 musíme si uvědomit, že to je něco, co musí být reálné, co musí být skutečné. Myslím si, že všichni by si měli uvědomit, že organizace, silné organizace občanské společnosti, nezávislá média, to jsou základní stavební kameny fungující demokracie. A chci říci, že tady také musí existovat větší podpora nejen tedy občanské společnosti, ale také politických stran, které které používají různé větve občanské společnosti, protože to jsou všechno charakteristiky demokratické eh, společnosti, které eh, v některých státech eh, na Balkáně chybí. A dále, další aspekt, kterého bych se chtěl dotknout ještě před závěrem, je hospodářský rozvoj a růst. Tady prioritami zůstává samozřejmě řešení 20% nezaměstnanosti eh, v Srbsku, 25% v Makedonii a samozřejmě více jak 50% nezaměstnaných jsou mladí lidé, což je opravdu velmi závažný problém. V rámci IPA bylo vytvořeno mnoho programů a aktivit právě, které se mají zaměřovat na tento problém, včetně tedy zaměření se na vzdělávání. Nicméně eh, velmi často ty vzdělávání vzdělávací systémy v podstatě neodpovídají pod, eh, pod požadavkům trhu a v některých státech dokonce více jak 20 eh, školáků školu nedokončí. To znamená, to jsou věci, které je třeba vyřešit, je třeba zajistit vzdělání dostat, dostat, dostatečného množství kvalifikované eh, pracovní síly. Proto je třeba se více zaměřovat právě na tuto oblast a navýšit tady také finanční podporu vzdělávacímu eh, eh, sektoru. A to jsme samozřejmě velmi často zmiňovali. Musíme si uvědomit, že tady v podstatě hovoříme o postkonfliktní společnosti a tady můžu citovat Nelsona Mandelu, který řekl, vzdělání je opravdu klíčovým stavebním kamenem při rozvoji společnosti. A teď ještě pár věcí, které se týkají eh, komunikace. Není tajemstvím, že Evropská unie, v, co se týče komunikace s, ve, komunikace s veřejností, je velmi slabá. A to i v souvislosti s, tady s komunikací o e, úspěší. E, tady vinu nese velmi mnoho vlád členských států, kteří, které nezměnily svou e, retoriku. A přitom velmi často se právě rozšíření stalo rukojmím eh, v době, kdy eh, migrační krize byla na vzestupu. Ale to je opravdu klíčové téma. Myslím si, že všichni by měli udělat všechno pro to, aby vyzdvihli eh, to, že si chceme pomáhat. A to je něco, co je třeba zdůrazňovat a hlavně i v souvislosti s tím, že víme, že Evropská unie není jediným eh, aktérem v regionu. Například v Srbsku eh, panuje už takový pocit, že vlastně Rusko je tím hlavním aktérem, který poskytuje největší pomoc, což samozřejmě neodpovídá skutečnosti. To znamená, Evropská unie se snaží zlepšovat své komunikační schopnosti, ale musí ještě udělat mnohé pro to, aby se to opravdu zlepšilo dostatečně. A to je zcela klíčové téma v souvislosti se západním Balkánem. Děkuji. Děkuji našim třem vystupujícím a nyní dávám prostor na otázky a odpovědi a pokusíme se jaksi nabízet prostor jak řečníkům z partnerských zemí ze západního Balkánu, tak i zástupcům parlamentu. Doufám, že se nám to podaří. První eh, žádosti máme a prosím, aby se také všichni představili. A pokud eh, mají otázku ke konkrétnímu panelistovi, tak eh, také toto zmiňte. Eh, začneme známým hostem, panem Nikolem Popovským, který je předsedou Národní rady eh, v, pro, eh, výboru pro integraci ve Skopě. Eh, děkuji, Davide. Já se pokusím být velmi stručný. Tři doporučení, která bych měl pro komisi i partnery v Evropském parlamentu pokud jde o přechod z IPA a na IPA 2 a středně dobé hodnocení. Já se domnívám, že IPA 2 má konkurenční prvky a ten je třeba, ty je třeba posílet mezi odvětvími zemědělství, infrastruktury a také mezi aktéry nevládní organizace a e, státní organizace a mezi zeměmi. Já si myslím, že nejúčinnějším nástrojem, Eh, je nástroj, kdy je zde soutěž mezi jednotlivými partnery a to pomůže i Evropské unii zdůvodnit, jak ty peníze vynakládá. Komise zdůrazňuje to, že provádí externí hodnocení externími hodnotiteli a to je žádoucí, protože eh, to jaksi eh, zabrání určitému zkreslenému pohledu z Bruselu ale mohl by zde vznikat určitý klientelismus. Pokud se spoleháte pouze na externí poradce v tom, jak nakládáte peníze, tak tito poradci mohou v rámci klientelismu vás se snažit uspokojit a Tady je otázka politického úsitku, co politicky dává smysl v našem regionu. A třetí element, protože hovoříme o politických prioritách, první prioritou by měla být regionální integrace. My jsme uh, Eh, eh, alergičtí, když se mluví na znovu vytvoření federace, zejména pokud se hovoří o Makedonii, i když tam má to bývalá federace, ale pokud nedojde k integraci, bude obtížné integrovat nás do Evropské unie. To znamená, že musíme mít volný pobyt Eh, pohyb, volný roaming a, volný přístup. Ze Skopje se raději, lépe, jednodušeji dostanu do Bruselu než do Sarajeva. Třeba, že je to vzdálenostně neporovnatelné. Hospodářství eh, je říká, vlastně vypovídá o všem. My jsme otevřená ekonomika, 70% obchodu je z EU a pouze 20% s ostatními zeměmi, kterým říkáte západní Balkán. To je něco, co by se mělo změnit v budoucnosti. A poslední věc, měli bychom vidět přechod od přechod na eh, infrastrukturu, která umožňuje hm, přístup a méně byrokracie. Naši úspěšní lidé u nás se dostávají do byrokratických orgánů, do administrativy, což v západní Evropě e, neplatí. E, v západní Evropě, Evropě má já administrativa potíže najít lidi, takže věnujme méně peněz na administrativu, na byrokracii, ale na budování infrastruktury, více na budování infrastruktury mezi zeměmi a městy, regiony. Děkuji Nikolo, vy jste řekl, že to je region, kterému my říkáme, tedy vy říkáte, jste řekl západní Balkán, nevím, e, jaký, jaký jiný název použít. A k to, Eh, k tomu eh, ještě poslednímu, co jste říkal, jsem chtěl říci, že pokud jste opravdu dobří, tak vás třeba vezmou i do evropské administrativy. Eh, myslím si, že kolegové na panelu si zaznamenali, co jste řekli a budou reagovat. A nyní pan Knut Fleckenstein. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Maritě Šáke, protože ta poukázala na velice důležité téma, k a které vzala pod svá křídla. Nemůžeme být vůbec spokojeni s tím, jak se dosud používají prostředky z, IKA, z IPA. To neznamená, že proběhlo úplně všechno špatně, ale e, je problém v tom, že je to částečně vidět. Lidi e, ve státech, eh, o kterých hovoříme, nemají rádi označení Západní Balkán, což je zvláštní. Každopádně ti lidé by měli poznat, že na obou stranách se intenzivně pracuje na tom, aby mohli jednou vstoupit do EU. A eh, k tomu je potřeba, aby bylo citelné, že probíhají reformy a aby lidé vnímali ty reformy a změny eh, pozitivně. Přitom jsou vnímány v těch zemích velice rozdílně. Eh, měli by si povšimnout toho například, že se zlepšila bezpečnost a stabilita, což je také dobré znamení ale e, jinak e, v podstatě, pokud jde o pomoc e, s prosazováním reform, jde o to ukázat lidem, že je v EU opravdu chceme. Což znamená nejenom rozdávat peníze na prosazování reform a na konzultace a tak dále, ale také, eh, že chceme opatření eh, na rozvoj infrastruktury eh, v rámci integrace a také to, co bylo odsouhlaseno v berlínském procesu, to znamená výměna mládeže a tak dále, výměna lidí. Neříkám, že to vůbec neproběhlo, ale není to viditelné, jak jste správně řekli. Bohužel už nemáme ani 20 euro navíc na ten slavný štít, sponzorovaný Evropskou unii. Tam se to trošku malinko zlepšilo, ale pořádně ne. Dostatečně jsme se nesnažili zapojit lidi do integračního procesu a e, ani e, některé vlády v zemí západního Balkánu ne. Poukázali jste na to, že nejenom Rusko, Čína, Turecko a další mají zájem na tom, aby tam získali určitý vliv, vliv v těchto zemí. Kdo chce za každou cenu spolupracovat s Ruskem, tak ten to udělá. Každopádně ale jde i o další země. Silně se tam angažuje Saudská Arábie například. Teď předposlední větu. Domnívám se, že se musíme oprostit od toho smýšlení, že otevření kapitoly eh, je nějaký revoluční krok, který eh, bude obyvatelství zemí vnímán. My víme, že je to nutné a že je to správné, nicméně nějaká pekařka eh, v ulicích Bělehradu neuspořádá oslavu, když se dozví, že po tak dlouhé době se otevřela nová kapitola nebo dvě. K tomu je potřeba ještě dodatečně informovat dělat kroky. A domnívám se, že eh, naposledy, kdy lidé cítili něco hmatatelného, tak to byla liberalizace víz. Bohužel ne pro Kosovo, kde už nějakou dobu důrazně vyzýváme komisi, aby učinila další krok. Ale možná, že začlenění do evropského roamingového systému by mohlo být bod, který by každý pocítil kterého by si každý všiml. Mladí lidé v jednom městě a biznismeni v druhém městě. Na to bychom měli klást mnohem větší důraz. A poslední věta, ten princip víc za víc. To se vždycky velice rychle zmíní, to se vždycky jen tak řekne, ale měli bychom to brát vážně. Měli bychom vybudovat určitou eh, rezervu, eh, kterou, se kterou bychom mohli poskytovat dodatečnou podporu. A e, pokud jde o dohody o jednotlivých opatřeních s jednotlivými vládami e, zemí západního Balkánu, tak e, tam nechceme vytvářet nějaké protektoráty, ale chceme zkrátka partnerství tímto způsobem vytvořit a to je možné pouze prostřednictvím dialogu. Děkuji Knutu Fleckensteinovi. A dalším. Dalším Řečníkem je Fadil Sendeli z Makedonie, koordinátorem skupiny, je koordinátorem skupiny BEZA. Vážení eh, poslanci Evropského parlamentu, vážení zástupci parlamentu západního Balkánu. Rád bych zdůraznil některé věci, které se týkají implementace fondů IPA, což je nástroj, který pomáhá zemím západního Balkánu. a e, napomáhá zvyšovat i životní úroveň pro naše občany. Je to nástroj, e, který je součástí evropských fondů, ale my si my někdy u nás obtížemi provádíme i vlastní rozpočet. Není to e, jenom problém našich zemí a potřebujeme tedy k tomu zapojení evropských eh, institucí, aby nabídly jakýsi dohled, aby dolíželi na implementaci těchto provádění těchto fondů v našich zemích, eh, konkrétně tedy u nás v Makedonii, abychom dosáhli větší účinnosti eh, při mm, využívání těchto fondů, proto aby byly tyto fondy skutečně určeny na ty správné projekty projekty, aby nepomáhaly pouze eh, přežívat vládám jednotlivých zemí. Tyto nástroje by měly být efektivnější a účinnější, tak aby se eh, eh, ty regiony přiblížily Evropě, aby se zbližovaly. Tendencí v našich zemích je to, že se my musíme přibližovat, to si myslíme, že se musíme přibližovat eh, vám, ale někdy je třeba jasně eh, říci, že to musí být přibližování eh, oběma směry, že to musí být cesta dvoustraná, proces dvoustraný. Potřebujeme, aby naši lidé eh, se vzdělávali a zaškolovali zde v Evropské unii a potom se vraceli k nám domů. Děkuji kolegovi z Makedonii a nyní pan Šoltes za zelené. Prosím, Ivo. Děkuji za slovo. Tyto uh, fondy jsou pro region nesmírně důležité a je potřeba, my tady hovoříme o jejich kontrole, jejich přeskumu a zda tento přeskum má probíhat eh, pomocí externích odborníků či interně. Já se domnívám, že každá z těch zemí v regionu má své vlastní dozorové orgány a tyto orgány musí hrát důležitou eh, úlohu v tom, jak jsou tyto finance kontrolovány. Nicméně je třeba si odpovědět na jednu důležitou otázku. Tyto věci nesmí být prováděny formálně, že kde se jenom formálně ověří, že byly ty finance vynaloženy tak či onak, ale Musí se eh, ta kontrola zaměřit na to, zda jsou ty finance eh, vynakládány efektivně, účinně a hospodárně. A to je otázka, která je klíčová a důležitá pro komisi a pro členské státy, totiž jak měřit účinky těch eh, fond, financí, těch fondů. Nejde jenom o jejich eh, eh, vynaložení jako takové, ale jde o to změřit, jaký je dopad a prospěch pro občany, instituce, pro osvětu. Souhlasím s předřečníky, kteří řekli, že infrastruktura je určitě velmi důležitá, protože napomáhá propojení jednotlivých zemí v regionu a je také zásadní sledovat přitom, jak ty země provádějí či implementují legislativu. Říká se, že vlastně ten legislativní rámec už je v souladu s AKI communautaire tedy s evropskou legislativou, ale co je, kde je problém, kde je ta slabost, je provádění té legislativy, její naplňování. A peníze by měly být investovány i do tohoto, to znamená eh, školící programy ve veřejném sektoru k zajištění uh, Eh, řádné aplikace těchto předpisů a transparentnosti. A takže eh, komise a národní parlamenty a náš parlament by měli sledovat tyto aspekty fondů IPA. Děkuji panu Šoltesovi. Máme tady ještě dva přihlášené do uh, diskuse kolegové z Kosova. Nejdříve pan Abdullah Hoty,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 podle mého názoru je třeba, abychom se zaměřili na plánování a koordinaci vynakládání těchto fondů spolu s vládou, tak aby cíle eh, plánu IPA byly plně naplňovány. Domnívám se, že potřebujeme i zapojit i další aktéry a další zainteresované subjekty, kteří by se měli zapojit již v raných fázích plánování e, těchto fondů. Cílem toho plánování by e, mělo být navýšení kapacit, dovedností v rámci státní zprávy a to nejenom pro samotnou implementaci programu IPA, ale budování dlouhodobých kapacit pro řešení problémů, které mohou programy IPA přinést v budoucnu. Ty jsou tyto programy jsou dlouhodobé. Jako bývalý ministr financí se domnívám, že je důležité, aby tyto země měly hlavně projekty budování kapacit a tyto projekty musí být kofinancovány. Druhá věc se týká uh, čerpání fondů IPA a jejich provádění. My všichni vnímáme, že jsou tady velké prodlevy, pokud jde o jejich implementaci a jak si ztrácíme tu počáteční hybnou sílu a následně občané ztrácejí důvěru v tyto projekty je tedy důležité eh, udržet to momentum a eh, tak, abychom do sáhli žádoucího efektu. Třetí věcí jsou technické aspekty. Všichni se shodneme na tom, že financování IPA je nejenom finanční podporou, ale je také politickým podpořením, politickým gestem a já se domnívám, že bychom tento aspekt měli zdůrazňovat a také mu ho veřejně zdůrazňovat e, a dát zároveň i větší pravomoci jednotlivým parlamentům při dohledu nad těmito projektu. Souhlasím e, s myšlenkou, že by eh, vyhodnocování měli provádět externí hodnotitelé, ale že i interní instituce eh, by měly eh, zároveň tedy sledovat vyplácení těch finančních prostředků. Myslím, že EU by měla být lépe vidět v regionu, aby občané skutečně vnímali a viděli, jak se prostředky vynakládají. Děkuji. Děkuji, a dalším eh, eh, řečníkem je pan Sole za zelené a je zpravodajem eh, té zprávy IPA. Děkuji, pane předsedo. Já Mám jednu připomínku a jednu otázku. Jednu, jednu poznámku a jednu otázku. My jsme již slyšeli od eh, řečníků dosud a jak víme i ze zkušenosti, eh, to naplňování těchto eh, programů závisí na dvou faktorech. Jednak politické vůli příjemců, to znamená ta země příjemce, a za druhé závisí to na schopnosti EU zároveň tlačit na reformy v těchto zemích. Stává se, že někdy e, jeden nebo druhý z těchto faktorů je nějakým způsobem okleštěn, omezen, že tedy neexistuje skutečná politická vůle e, e, provádět reformy a stává se také, že schopnost EU tlačit na tyto reformy je také do určité míry omezena. A abychom tato omezení překonali, je třeba posílit dvě a zdůraznit dvě věci. A obě ty věci již byly zmíněny. První věc je podpora občanské společnosti, protože občanská společnost může a dokáže být eh, skutečným faktorem a motorem změny v každé společnosti, ale i eh, tedy samozřejmě i v těchto eh, zemích, o kterých hovoříme. A za druhé systém odměňování, který má Mm, navrhnout komise a těším se na ten návrh, jak budou tyto odměny eh, implementovány. A otázka, kterou mám, eh, kolega z Makedonie eh, řekl, že by bylo žádoucí posilovat regionální integraci, že finanční a technická asi, eh, pomoc by měla eh, na pomoci regionu se propojovat. Otázka je, myslíte si, že eh, programy pro více zemí v rámci IPA by byly v tom případě užitečné pro tuto regionální integraci? protože to bylo to, po, po čem jste volal a ta otázka je směřována tedy na zástupce Evropské komise. Děkuji, pane Sole. Tak máme ještě jednoho řečníka a pak bych rád uzavřel řečnický seznam, protože potřebujeme ještě čas na odpovědi našich panelistů. Posledním řečníkem je Memli Krasníky z Kosova. Děkuji vám, pane předsedo, vážení řečníci, kolegové. Já se pokusím být stručnější, protože můj kolega pan Hoty, myslím si, vystihl to nejdůležitější z celkových dojmů eh, ohledně fondů IPA v Kosovu. Na úvod eh, musím říci, že to je velice důležitý nástroj který sehrává značnou úlohu eh, v klíčových prioritních oblastech v Kosovu. Nicméně z přímé zkušenosti z doby, kdy jsem byl eh, v posledních dvou volebních obdobích eh, vládním ministrem, vím, že je třeba zkoumat efektivitu těchto nástrojů. Například před dvěma měsíci implementace IPA 2014 začala, tedy o tři roky později. A teď máme přeskum v polovině období. Nicméně v Kosovu tedy teprve začal první rok IPA 2. a zcela zjevně potrvá dva roky, než budou kontrakty implementovány takže eh, IPA 2014 eh, patrně skončí někdy na počátku eh, roku 2020, v posledním roce IPA. Takže efektivita je klíčové slovo u IPA. Protože myslím si, že podobnou zkušenost má většina zemí v regionu. Spoždění a spousta byrokracie. Máme pochopení pro byrokracii, ale myslím si, že se musí diskutovat o nějakém zjednodušení procesu a zefektivnění. Za druhé e, výkonnost a implementace. Už na začátku implementace projektů ve většině případech e, se natahuje čas. Například, e, když nějaký projekt se implementuje v Kosovu, tak má-li na začátku trvat rok a půl nebo dva roky, tak se k tomu vždycky přečte 6 měsíců nebo rok spoždění. Tím, tím se všechno komplikuje. Potom eh, použitelnost. Jak jsou ty projekty eh, efektivní? Tak eh, známe případy úspěchů a potom ne tak velkých úspěchů projektu IPA. Mnoho technické pomoci bylo myšleno dobře, ale nakonec jejich použitelnost eh, je nulová. Což je nešťastné, není to chyba Evropské unie nebo eh, evropských eh, delegací v daných zemích. Je to společný problém příjemců, vlád, konkrétních agentur, které čerpají fondy. Bohužel pravda je taková, že by se dalo zaplnit několik místností krásnými zprávami, dokumenty, doporučeními, tisíci stránek. které bohužel nejsou k ničemu ani příjemcům, tedy eh, původním adresátům. Na druhou stranu, pokud jde o kapitálové investice, tak situace eh, je poměrně jiná. Je potřeba tedy vytvořit rovnováhu mezi financemi na technickou pomoc a mezi kapitálovými výdaji. Například v Kosovu jsme spolufinancovali velice důležitý sportovní projekt ve městě Medovice. A tam ta použitelnost je jasná. Z toho bude těžit místní obyvatelstvo. Bohužel ale ne tolik z některých eh, částí technické pomoci. Musí být nějaká logika v tom eh, rozdělení fondu. Musí přinášet výsledky, musí to být projekty zadávané expertům, kteří budou, u kterých je potřeba, aby dokončovali některé dokumenty. A ještě pár dalších věcí plánování a zejména potom revize musí mít na paměti potřeby příjemců. Soulad mezi financím a politickými prioritami neexistuje vždy, jak už říkal můj kolega. Dám vám zase příklad z Kosova. V roce 2014 IPA 2 v zemědělství. Eh, byla, to zemědělství bylo jednou z hlavních oblastí a už není. Kdo o tom rozhodl, eh, my nevíme, nejsme si jistí. Ministerstvo zemědělství ne, já jako minister jsem nebyl vůbec dotázán. Takže my společně provádíme dlouhodobé plánování na roky 2014 až 2018 teď tedy bylo změněno plánování prostředků na IPA, což, což mění všechno i ze strany příjemců. Otázka ale zní, jak se tato rozhodnutí činí. Jestliže příjemci do toho rozhodování nejsou zapojení a do procesu revize. Jsou do toho zapojení státní úředníci na určité úrovni, patrně, ale je potřeba, aby byla zapojena i politická úroveň, protože je řeč o politických prioritách. A kromě toho existují názorové rozdíly i v Bruselu, pokud jde o zemědělství a rozvoj venkova. Dozvíte se něco jiného uh, od DG NIR než od DG Agri. A na závěr bych chtěl položit otázku. Myslíte si, že je důležité do toho plánování zahrnout kromě příjemců i další generální ředitelství, která se zabývají konkrétními sektory, například DG Agri u toho příkladu, který jsem zmínil, protože to často není zapojeno vůbec. Přitom je to sektor, se kterým má DG Agri více zkušeností než DG NIR a další. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Tak teď uzavírám seznam řečníků a dám slovo našim třem panelistům, aby odpověděli na vaše otázky. Začneme zase s paní Maritě Scháke, potom bude mít slovo paní Kalavera a potom pan Fuere. Maríče, prosím. Děkuji moc krát, Davide. Děkuji vám všem, že jste přišli a že jste se s námi upřímně podělili o své dojmy ohledně příležitostí a problémů v terénu. Já si z toho odnáším, eh, že v podstatě eh, máme jasné ambice eh, dělat to lépe což je dobře, protože to znamená, že nám na tom záleží a že nás čeká hodně práce. Pokud jde o efektivnější výdaje, pokud jde o komunikaci a pokud jde o kontext a vztahy e, mezi zeměmi a o zahraniční vlivy v uvozovkách jiných aktérů než Evropské unie, tak to jsou klíčová témata, která se dnes v diskuzi objevila. Důležitý eh, je taky ten pojem politického vedení, eh, se kterým souvisí také odpovědné nakládání s evropskými financemi. Musím zdůraznit, jak eh, politicky delikátní záležitost je vstup do Evropské unie a právě tak finance na předvstupní pomoc Není to rozvojová pomoc, je to zcela jasně pomoc na cestě k vyšším standardům právního státu, ekonomického rozvoje, eh, infrastruktury, občanské společnosti, eh, svobody médií, eh, pop postkonfliktních úsilí a regionální integrace. E, a jako takovou je potřeba předstupní pomoc brát a e, nejsem si jistá, jestli to můžeme na 100% očekávat, abych to řekla na rovinu. Pak si také odnáším, že je velice důležitý vztah mezi jednotlivými prvky, které tvoří implementační proces od posilování institucí přes boj e, proti korupci až ke zlepšování dohledu které potom zase může zvýšit absor- absorpční kapacitu a schopnost efektivně a zacíleně implementovat předvstupové finance. A to na základě hodnot, tedy nikoli pouze izolovaně za cílem posílit ekonomický rozvoj, ale spíše za cílem posílit demokracii a společnost v nejširším slova smyslu. A konečně my, poslanci, máme vždycky prioritu, kterou je blaho obyvatel. A předstupová pomoc, eh, pakliže je uvolněna, by neměla být trofejí žádnou konkré- žádné konkrétní vlády, eh, mělo by to být eh, vlastně volání po akci pro celou společnost. A právě touto optikou eh, si myslím, že je třeba vnímat ten strategický dialog a přeskum eh, v polovině období. A to je ta optika, na kterou, kterou to bude eh, pozorovat parlament. Protože to je naše nejvyšší priorita a je potřeba, aby na těchto základech bylo vystavěno všechno ostatní. Takže děkuji ještě jednou za toto setkání a doufám, že zůstaneme i nadále v kontaktu. Děkuji, Maríče. A paní Ruiz Calavera, prosím. Děkuji, děkuji paní, pane předsedo, děkuji paní Šake. Pár připomínek z mé strany. Děkuji tedy za všechny informace, které zde zazněly. Pro nás je velmi důležité si vyslechnout také vaše nástroje, protože samozřejmě to neznamená, že bychom vám naslouchali pouze dnes, protože my se snažíme samozřejmě být v přímém kontaktu neustále i se zástupci občanské společnosti. To znamená, že ano, ten přeskum je prováděn. Samozřejmě občanská společnost je velmi důležitá a proto je musí být také jádrem také eh, našeho financování. To znamená, že nám jde o to samozřejmě podporovat občanskou společnost, ale je také velmi důležité tady v parlamentu, abychom ve chvíli, kdy se tedy uh, hlasuje o různých zákonech, tak aby existovaly také, aby tomu předcházely také eh, konzultace, protože velmi mnoho legislativy je vlastně přijímáno bez právě této uh, možnosti konzultace, to znamená, tou rychlou cestou. To znamená, že my tady potřebujeme vytvořit prostor pro tyto konzultace, již by se mohly účastnit také zástupci občanské společnosti. Další druhá připomínka. Nachází nacházíme se v situaci, a naprosto souhlasím s Nikol Popovským, že ta, ten region a situace v celém regionu je samozřejmě důležitá pro všechny jednotlivé státy. Ta regionální spolupráce, která je na vzestupu v posledních letech, musí eh, být podporována i eh, do budoucna. To znamená, že tady tu regionální spolupráci musíme ještě více posílit. Chci říci, že my všichni máme zájem na rozvoji infrastruktury, protože infrastruktura je velmi důležitá pro propojení celého regionu, ale také pro propojení s EU. Ale bez řádných investic a eh, reform to nezměníme. Můžeme postavit kolik dálnic budeme chtít eh, ale ve chvíli, kdy ty pohraniční, eh, pohraniční eh, kontroly nebudou harmonizované, tak i tak eh, budou kamiony na, stát na hranicích a i když tam ty dálnice budou, tak prostě po nich nebudou moci jezdit. To znamená, že tyto kapitálové investice musí modernizovat také vaší legislativu související právě s dopravou, s přepravou zboží. A proto říkám, ano, je třeba posílit samozřejmě hospodářský rozvoj a také Eh, vše, co lze vykonat v rámci CEFTA a dalších právních rámců. A eh, samozřejmě potřebujeme také eh, mm, tu podporu, o které hovořili premiéři jednotlivých států. Dále. Třetí připomínka, eh, kterou jsem, eh, o které jsem chtěla hovořit, tak eh, to je samozřejmě kontrola, monitorování, hodnocení, přeskum, protože my tady máme do, mechanismy dohledu v podobě externího monitorování, externí kontroly, externí audit a když něco se samozřejmě hodně nepodaří, tak máme také OLAF. Ale vy máte vaše národní kontrolní úřady, které musí nést hlavní zodpovědnost a ty musí být dostatečně silné, musí být nezávislé na politické moci, tak, aby mohly provádět monitorování a hodnocení nezávislým způsobem způsobem. A to je přesně to, co vy můžete v rámci vašich parlamentů ovlivnit. To znamená, musíte vytvořit ten řádný rámec pro práci těchto kontrolních eh, úřadů. IP a stejně, jak, říkal, jak říkali kolegové, je dlouhodobým programem, který má na pomoci transformaci celé společnosti, která se neodehraje ze dne na den. To znamená, že tady nám jde samozřejmě o podporu tohoto dlouhodobého procesu, který musí být neustále přeskoumán máván. Ale ve chvíli, kdy budeme chtít zajistit opravdu eh, vyzrálé a zdravé oblasti, do kterých budeme moci zasahovat, no tak musíme prostě splňovat eh, velmi mnoho požadavků. Vyžaduje tam minima, min, mimo jiné to, co už jsem už i zmiňovali, eh, to znamená spoluúčast opravdu všech zúčastněných stran, protože velmi často eh, v tomto regionu dochází ke změně eh, vlády a ve chvíli, kdy se mění vláda, tak se vždycky začíná od nuly tak eh, to samozřejmě vede k tomu, že se to celé prodlužuje a spožďuje. To znamená, že v rámci, v kontextu vašeho parlamentu musíte také zohledňovat nějaký dialog, který zajistí kontinuitu, kontinuitu dialogu a spolupráce s úřady. To znamená, to je něco, co musí podpořit eh, parlament. Takže to je něco, co, k čemu já vlastně vyzývám. To je opravdu ta nejlepší záruka pro lepší fungování programů IPH. To znamená, potřebujeme vizi, potřebujeme zajistit samozřejmě eh, také eh, mechanismus, který zajistí tu kontinuitu a udržitelnost. Co se týče komunikace a visibility, tak tady se rozhodně vrátím k tomu, co říká pan Frankenstein. My máme tady samozřejmě na to přímo vyčleněné eh, rozpočty. Máme tady samozřejmě také lidi, kteří jsou zodpovědné za komunikaci. Ale samozřejmě eh, tady komunikace, to je hodně těžko eh, hodnotitelná veličina, protože eh, komunikovat musí parlament, politikové, vláda. A nejlepší komunikace je ta, za kterou stojí vlastně místní úřady, kteří informují o tom, co vlastně EU e dělá. A proto by bylo velmi dobré, kdybyste nám opravdu pomohli posílit vizi vizibilitu a komunikaci ohledně eh, aktivit Evropské unie v tomto regionu. Děkuji. Děkuji, děkuji. A pan Fuere, zcela na závěr. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, kteří se vyjádřili. Pár bodů, co se týče regionální spolupráce a těch eh, programů pro různé státy. V tuto chvíli už hovoříme o mnoho programech, které jsou zacílené na různé státy a různé instituce. Například reforma veřejných institucí a e, systému vzdělávání v Černé ale ve chvíli, kdy ty příslušné státy neprojeví vůli využívat tyto instituce, no tak e, to je dosti bezúčelné, hlavně co se týče tedy těch e, reform Eh, veřejných eh, úřadů. A to, já už jsem tady o tom hovořil, ty zprávy o tom hovoří, že velmi často v podstatě nedochází k využívání těch eh, existujících nástrojů. To znamená, že tady musí existovat politická vůle, která zajistí to, že tyto programy budou mít opravdový dopad na situaci v těchto státech. Co se týče implementace legislativy a co se týče schvalování legislativy, tak tady zcela souhlasím eh, s kolegy. Bohužel jsme byli svědky toho, nebo jsme viděli různé situace, v nichž Eh, vlastně vlády nebo eh, parlamenty v podstatě eh, jednoduše přijímají legislativu, kterou v podstatě oštemplují a nazvou jaksi implementací té evropské legislativy a přitom se vůbec o té legislativě nehovoří. Například co se týče antidiskriminační legislativy, tak tady by před schválením této legislativy mělo dojít ke konzultaci se všemi zúčastněnými partnery ze strany občanské společnosti. A za druhé, poté ten orgán, který má zajistit implementaci této legislativy, by měl mít zástupce všech těchto sektorů společností. Bohužel, ale máme v té zprávě Evropské komise mnoho příkladů toho, kdy takovéto orgány, orgány, kdy v takovýchto orgánech v podstatě pouze pracují zase opět zástupci politických stran a vůbec nezastupují zájmy lidí, kteří mají být příjemci e, výhod té přijímané legislativy. Takže to je to, co jsem chtěl ještě jednou zdůraznit. Tady ano, musí existovat široký konsenzus v rámci eh, parlamentu. Ano, protože tady hovoříme o legislativě, která bude hrát obrovskou roli ve, snaza, ve snahách či pro snahy zlepšit celkovou situaci v, zem, v zemi. To znamená, mají být a musí být ku prospěchu těchto jednotlivých zemí. Ale proto, aby tomu tak bylo, musí obsahovat také systémovou konzultaci, se všemi eh, sektory společnostmi tak, aby výsledkem byl, bylo něco, co opravdu odráží Eh, zájmy a potřeby všech lidí eh, ve společnosti. A to stejně platí také pro eh, přístupový proces a pro kandidátské země, které musí zajistit konsenzus na národní úrovni tak, aby ten hlas jednotlivých států se skládal opravdu ze hlasů zástupců všech sfér společnosti a ne pouze ze zástupců politické vládní strany. A dále také co říkali naši kolegové z Makedonie. Eh, Myslím si, že mnozí z nás již vyzdvihli opravdu klíčovou roli, kterou občanská společnost hraje. A ne pouze z úhlu pohledu tedy podpory, kterou Evropská unie poskytuje, ale také z úhlu pohledu toho, že vláda by měla být nepartizánským způsobem eh, občanské společnosti otevřena. My si například eh, uvědomujeme, že dochází k financování eh, občanské společnosti na základě v podstatě takových nějakých jaksi partizánských eh, představ a vůbec nereflektují eh, jaksi reálné požadavky a zájmy občanské společnosti. A jsou to iniciativy, jejíž hlavním cílem je kritizovat eh, vládu. A také bych rád řekl, že je třeba vyvíjet ještě více snah v souvislosti s podporou občanské společnosti na místní úrovni. Tady by měl existovat eh, jaksi jasný režim, který má který by měl pomoci právě těm, kteří nemají eh, to taktické know-how pro to, aby měli přístup eh, k evropským eh, prostředkům. To znamená způsob, jakým způsobem i tyto části společnosti zaangažovat. Když já jsem pracoval v Makedonii, v Jižní Africe, v Jižní Americe, ve Slovensku pro Evropskou unii, tak to, co mě vždy šokovalo, byl byly vždy jaksi dopady malých projektů, v rámci nich, kterých se účastnili lidé z různých společenství. Například eh, v Makedonii Evropská unie eh, financovala projekt, eh, za kterým, stála také, za kterým stál také Helsinský výbor a Tady jsme vlastně schromáždili učitele dějepisu eh, z různých eh, částí eh, Balkánu, kteří měli vlastně společnou, společně najít interpretaci událostí z roku 2001. Bylo to velmi samozřejmě emoční, protože šlo o projekt, který samozřejmě se musel zabývat hlavně těmi předsudky, které eh, panují. A přesně to ale byl cíl toho projektu. To znamená, že eh, ty výsledky nebyly příliš reprezentativní, ale ve chvíli, kdy eh, vlastně vláda nebude postupovat podobným způsobem, no tak to všechno bude bezúčelné. Takže chci říci, že malé projekty na místní úrovni nebo na národní úrovni mohou mít opravdu extrémně velký dopad na posilování a vytváření atmosféry důvěry na těchto různých úrovních mezi různými společenstvími, ale také mezi společenstvími na vyšší úrovni, protože, jak jsem již zmínil na začátku, máme co dočinění se společnostmi, které vlastně vznikly nebo vychází z konfliktní situace. To znamená, nejlepším způsobem, jak se, jak se, eh, jak se tomu postavit, je opravdu spojovat lidi, spojovat zástupce Eh, občanské společnosti na místní úrovni a jak říkám, to je ještě další jaksi takový podnět pro vládu, jak by mohla více příměji eh, s občanskou společností. A další eh, příklad, když jsem byl ve Slovensku, tak jsme vlastně podpořili jeden bezpečný dům pro ženy a zranitelné osoby, které byly vykořišťovány. A to byl výsledek memoranda, které podepsala slovenská vláda a zástupci občanské společnosti, kteří se snažili něco s tímto problémem dělat. Takže to byl vynikající příklad spolupráce vlády se zástupci občanské společnosti a je by to něco, co mělo obrovský dopad na místní úrovni a navýšilo to důvěru, protože v mnoha eh, těchto státech v podstatě lidé eh, vládě eh, nedůvěřují, eh, buď to kvůli korupci nebo kvůli těm partizánským praktikám, za kterými stojí. A ve chvíli, kdy tady hovoříme o možnosti evropské integrace, o možnosti jaksi členství či podílu, podílení se na tom integračním procesu, tak jsou to věci, které, jsou, eh, které je třeba zohlednit. Děkuji paní Sáke, paní Kalaver a panu Fure. Vidím, že již nikdo Další se nehlásí a já tedy využiji příležitosti, abych poděkoval všem účastníkům za příspěvky do dnešní diskuse a doufáme, před, my předpokládáme, že v, začátkem roku 2008 budeme organizovat slyšení, které se bude týkat API 2 a její implementace a to bude na, následně na zprávu o implementaci. Jinak budeme pokračovat odpoledne ve 3 hodiny a budeme nadále hovořit o integraci zemí západního Balkánu. Děkuji.